Dobré ráno. Odložila jsem začátek, abychom eh, mohli získat více poslanců z politických skupin. A myslím, že nyní jsou zastoupeny téměř všechny politické skupiny a jsem velmi ráda, že zde mohu představit a přivítat Garyho Gensera, předsedu komisi pro obchodování s občními cenými papíry. Je to americký regulátor odpovídající za podstatný díl trhu s deriváty ve Spojených státech. A pan Gensler přednese úvodní poznámky. Myslím, že jste včera již dostali jeho prezentaci a nejsem si jistá, zda se bude držet své prezentace. Musíte bedlivě naslouchat a nemůžete se spolehnout na to, že si prezentaci posléze přečtete. A potom nastane obvyklá výměna názoru. Takže vás zde vítám a jsem velmi ráda, že se s námi podělíte o to, co se odehrává ve Spojených státech a budete nás seznamovat tady s oblastí obchodní to Dobré ráno. Dobrý den, paní předsedkyně Bousa. Dobrý den, členové výboru Ekon. Děkuji vám za pozvání, abych hovořil o mimo burzovních derivátech. Také bych chtěl představit své dvě dcery, Lynn a Isabel, které jsou dnes zde se mnou a které využívají tedy svých jarních prázdnin. Finanční krize v roce 2008 byla svým charakterem celosvětová. Finanční systém podle mého přesvědčení selhal a systém finančního dohledu rovněž selhal v této krizi. Mnoho lidé v Evropě a ve Spojených státech, kteří neměli nikdy žádný vztah k derivátům a velmi exotickým finančním smlouvám, byli poškozeni riziky finančního sektoru. Mimo borzovní deriváty byly v samém středu finanční krize v roce 2008 umocnili dopady finančního systému a umožní přebírat velk, větší riziko s kapitálem. Američtí daňoví poplatníci zachránili AIG na základě 180 milionů, když se okázalo, že dochází k obchodování v rozsahu 2 bilionů dolarů bez kontroly. A došlo k propojení s dalšími součástmi finančního systému a došlo téměř ke kolapsu celého systému. A prostředky amerických daňových poplatníků se dostaly do mezinárodních, do amerických a evropských bank v celém světě. A to ukázalo, že deriváty mimo burzovní, které byly vyvinuty, aby snížily riziko a umožnili řízení, dosáhly právě opaku. A tato krize nemá zeměpisných hranic, protože dnes na trhu převládá mezinárodní přístup, koordinovaný přístup a musíme velmi úzce spolupracovat a proto chci poděkovat paní předsedkyni za dnešní pozvání. Než pohovořím o potřebných reformách, chtěl bych se zmínit o našem regulačním systému ve Spojených státech. Uprostřed minulé finanční krize ve 30. letech prezident Roosevelt v kongresu požádal o vytvoření dvou regulačních orgánů. Komise pro cené papíry vznikla a vznikl také předchůdce a tehdy se jednalo pouze o komoditní obchody a komise CFTC je nezávislým regulátorem a zde vás oslovuji jako předseda tohoto orgánu. Úkolem tohoto orgánu je podporovat spravedlivé a řádné obchodování bez podvodu, manipulace a dalších zneužití trhu. My regulujeme jednotlivé účastníky trhu, abychom zajistili, že mají dostatek kapitálu pro obchodování a také se snažíme zajistit, aby na trhu byl dodržován zákon. Inovace v oblasti derivátů, které začaly v polovině 19. století a které v 30. letech dospěly k regulaci, zažili velkou změnu v 30. letech, před 30 lety. A to jsou tedy takzvané mimoborzovní deriváty, které nebyly obchodovány na burzách a které vlastně tento trh byl neregulovan v Asii, v Evropě a ve Spojených státech. A nyní po, o 30 let později regulace, která byla hojně diskutována v tě, během 30 let, jak v kongresu, tak zde a jinde ve světě. A 600 bilionů dolarů znamená to, že 12 dolarů na každý dolar vyprodukovaný ve světě, kdekoliv na světě, v kterékoliv zemi Spojených států, Afriky, Evropy. Tedy domnívám se, že nyní je třeba zavést reformy na tomto trhu právě tak, jak jsme to udělali na trhu s opčními deriváty a brzovními deriváty. Ta reforma musí být důkladná a věřím, že bude užitečné, kdy v září a říjnu loňského roku, kdy se sešla G20 v Pittsburghu a bylo dohodnuto, že veškeré standardizované deriváty, všechny smlouvy by měly být obchodovány na burzách nebo na elektronických obchodních platformách, kde by došlo tedy k vypořádání mezi protistranami do konce roku 2012. A to se snažíme vykonat společně dnes. Jsem přesvědčen, že globální reforma derivátu musí pokrývat všechny obchodníky a všechny produkty a tím mám, myslím, že by to mělo také měnové produkty, um, forexové produkty, ale také by to mělo zahrnovat komoditní produkty, zemědělské výrobky, devizové produkty, CDS a další. Efektivní reforma by měla mít tři složky. První je regulace obchodníků, druhá by měla přinést transparentnost pro obchodní platformy. A za třetí je třeba mít eh, ústřední, tedy pracoviště pro vypořádání. Pokud je o obchodníky, je důležité, aby obchodníci byli regulováni na základě vyšších marží a vyššího kapitálového zajištění pro objemy, které obchodují. A tyto základní transakce ponechávají na jednotlivé strany velká rizika. Když se na světě existuje 14 základních institucí, 5 nebo 6 ve Spojených státech, 5, 6 v Evropě a jedna nebo dvě v Ázii. Jedná se tedy o centrální zúčtování. A tyto skrze kontrakty z reláty jsme příliš vzájemně propojeni. A je třeba tedy snížit globální riziko. Obchodníci by měli být regulováni, aby existovaly normy na ochranu trhu, abychom mohli mít tedy standardizovanou dokumentaci pro jednotlivé cené papíry, a tyto kontrakty jsou tedy ve své povaze podobné a je třeba snížit riziko. Pokud jde o obchodníky, je důležité, abychom měli úplné, úplnou zúčtovací dokumentaci v, v rentových registrech. Je třeba, aby zde existoval úplný přístup k registrům jednotlivých obchodníků. Za druhé, je třeba podporovat transparentnost na tomto trhu. A tato transparentnost může přijít pouze na základě toho, aby jednotlivé transakce byly na regulovaných obchodních platformách. Věřím, že později během roku se tím budete zabývat, začnete u zúčtování, ale pokud je o transparentnost, je možné snížit riziko v systému. Transparentnost u regulátora nestačí. Je třeba, aby existovala transparentnost u snížení rizika u všech stran transakcí. A pokud si vzpomeneme na, na situaci ve Spojených státech, tak, tak jsme hovořili o toxických aktivech, které nebylo možné ocenit. A v našich záchranných akcích bylo zde utraceno asi 14 miliard tímto způsobem, kdy nebylo možné ocenit aktiva. Jsem přesvědčen, že důležité je zavést transparentnost, ale nestačí to a je vaše úsilí během tohoto roku bude také tedy ve smyslu zavedení transparentnosti. Za třetí, hovořím o mimoburzovních eh, derivátech, které by měly být obchodovány v zúčtovacích eh, střediscích jde o to, že jde o centrální tedy zúčtovací místa a zde jsou zajištěny vlastně povinnosti všech stran obchodu. Zúčtovací místo by mělo pomoci v, v situacích, kdy během velké krize vlastně tato místa obstála i během minulých finančních krizí a prostředky daných poplatníků šly do bank a do pojišťovny AIG. A nemůžeme tvrdit, že zúčtovací místa jsou dokonalá, ale podařilo se jim ustát jednotlivé bouře. A to jejich eh, konsolidace přispěje k předcházejícím prvkům, o kterých jsem hovořil. Pokud je o lokalizace. Kdyby došlo ke koncentraci, tak dojde ke snížení efektivity systému a klíčové je zajistit, aby regulátor jak zde, tak v Evropě i ve Spojených státech měl jasný přístup k informacím na zúčtovacích místech a zúčtovice místech byly efektivně regulovány, aby se snížilo riziko a aby nenastaly nové problémy pro naše daňové poplatníky. Nyní bych chtěl pohovořit krátce o některých specifických tématech. Jedná se o produkty CDS. Velmi stručně. Regulace obchod, obchodníků, transparentnost a povinné, povinná účast na zúčtovacích místech, to by mělo jasně ovlivnit trh produktu CDS. Podobně, jak je tomu u jiných trhů, ale možná to nebude stačit pokud produkty CD, produkty CDS mají jedinečné charakteristiky, jsou používány jako pojištění a jindy se chovají jako běžné cené papíry, jako, obligace, jako podnikové obligace. A další reformy, které zvažujeme ve Spojených státech, je, že kapitálová, kapitálové požadovky pro banky, které vydávají, by měly brát v úvahu, že jsou vlastně podobné jako produkty v oblasti pojišťovnictví. A upisovatelé CDS vlastně mají, získávají vlastně pojistné jako, jako, u pojistek. A pokud dojde k úpadku, tak nastává vlastně k významné kompenzaci. A v tomto směru je to velmi podobné systému pojištění. Ale kromě toho je to otázka také, zda produkty CDS mohou být používány pro manipulaci trhu. A to je věc, která je nyní projednávána v Evropě. A my ve Spojených státech jsme se tím zabývali a uvažovali jsme o tom následovně. Trhy tedy mají takzvané hedgery, kteří vlastně chrání trh před velkými posuny na trhu ale musíme chránit trh proti manipulaci. A proto jsme kongresu doporučili, aby tržní regulátor, tedy Komise pro cené papíry a CFTC, měli pravomoci na ochranu před manipulací a podvody v oblasti trhu CDS, podobně jako u jiných derivátů. A to by bylo podobné jako systémy ochrany u cených papírů a u obcí. A také jsme doporučili ještě něco navíc aby Komise pro cené papíry měla specifickou pravomoc vytvářet tedy omezení pozic u jednoho emitenta, pokud emitent akcí, derivátů a obligací se vlastně objemy, objemy se sčítají a je možné omezit limit. A A v návrhu zákona teda budeme toto doporučovat, uvidíme, jak se k tomu postaví kongres. Bylo také volání po regulační reformě pro určité výjimky. My jsme hovořili s řadou společností a řada bankéřů nám řekla, je pozitivní, že provádíte reformu, ale my bychom rádi výjimku. Myslím, že to nastává i zde v Evropě. Každopádně to funguje ve, ve Spojených státech ale jsem přesvědčen, že, že třeba pokud možno co nejvíce smluv zavést do transparentních zúčtovacích míst a pokud firmy volají po výjimkách, tak to skutečně vyvolává obavy z nákladů a podobně. Jsem přesvědčen, že náklady jsou již započteny do derivátových smluv. A pokud ponecháme tyto výjimky v návrzích, tak to bude skutečně omezovat dosah reform. A v roce 2008 jsme byli svědky toho, když vlastně neexistovala tato široká reforma, tak eh, daňoví poplatníci vlastně zůstali v zákrytu bank. Politika je taková, že dojde k určitým eh, výjimkám, tak ty výjimky by měly být alespoň omezené zabývám se situací ve Spojených státech. Na základě mezinárodních statistik transakce mezi obchodníky a nefinančními společnostmi, což jsou výrobci, poskytovatelé služeb, maloobchod, to představuje vlastně 9% veškerých transakcí, ale 57% transakcí mezi obchodníky a dalšími finančními společnostmi. A je třeba, abychom vlastně tyto transakce mezi velkými bankami a pojišťovnami, mezi velkými bankami a zajišťovacími fondy, aby vlastně tyto všechny smlouvy byly pod dohledem. To, co vyne, možná vynecháme transakce mezi bankami a třeba leteckou společností. Já jsem si nechtěl vybrat jeden obor a určitě lobbysté by si přáli, aby jsem zmínil právě jejich eh, obor. A před koncem bych chtěl ještě hovořit o jedné otázce. Deriváty a způsob, jak země, státy mohou využívat těchto mimoborzovních derivátů. To souvisí se současnou fiskální situací a zadlužením Řecka. A také se o tom jedná na jiných místech právě dnes deriváty mají svou úlohu v tomto procesu a podle tiskových zpráv země využívaly derivátové kontrakty, aby se vlastně odřízly od eh, některých transakcí. Vlastně deri- funguje to tak, že za- zabudujete bankovní půjčku do derivátu a podle tiskových zpráv Řecko vlastně zabudovalo do derivátu miliardovou půjčku. Já jsem 18 pracoval na Wall Street a vím, jak tyto obchody fungují, pokud se o tom někdo chce se mnou bavit po přednášce. Tyto transakce by měly být tedy součástí centrálního zúčtování a takto by se vlastně dalo zamezit eh, rozšíření úvěru o jednu miliardu dolarů, protože by bylo třeba také tuto miliardu zajistit. A domnívám se, že regulátor by měl mít pravomoci pro tyto mimotržní transakce a kapitálová e, přiměřenost by měla být postavena tak vysoko, že by se tomu vlastně efektivně zamezilo. Tímto bych chtěl opět poděkovat paní předsedkyni a chci říci, že mezinárodní koordinace funguje pozoruhodně. Jsme na společné cestě, když máme různé politické systémy a různé kultury. A vyrovnáváme se se stejnými problémy. Chceme vyřešit otázku rizika, chceme zvýšit transparentnost. A mimo burzovní deriváty jsou složitou otázkou, ale věřím, že na konci roku na tomto místě budeme na tom tak, že banky už nebudou pro naši veřejnost představovat eh, takové riziko a nyní jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji, děkuji. To skutečně bylo mimořádně užitečné. Už teď mám na seznamu řadu eh, lidí, kteří by chtěli eh, položit otázku. Možná, že bychom mohli eh, jít takovým, takovou cestou, že budeme dělat vždycky skupiny. Mám eh, tady na seznamu paní Ferrero, eh, na Klince, Pevon, Perez, Pascal Kampa. Ten mi teď naznačil, že bych chtěl mluvit ještě někdo. Dobrá. Sanchez Prisado, paní Podemate, Catherine Styler, Sven Giggold. Ještě někdo? Becky Ford, ano, Becky Ford. Takže eh, možná to uděláme tak, že vždycky budeme mít dvě otázky a na ty vždycky odpovíte. Lisi, děkuji, děkuji za to, že jste mezi nás přišel a také vám děkuji za tuto mimořádně zajímavou prezentaci. Mám velice jednoduchou a velice širokou otázku. Eh, zmínil jste se, a je to pravda, eh, o tom, eh, že podnikání nezná žádné zeměpisné hranice. A teď po této uh, krizi, jak na straně americké, tak na straně evropské, se snažíme napravit to, co zkrátka selhalo. Nemyslíte si, že bychom měli mít více strukturovaný způsob propojování svých administrativních postupů? Uh, Eh, a to přes Atlantik. Vzhledem k tomu, že na obou stranách jsou ty používané postupy mimořádně složité, Myslím si, že o to je důležitější, abychom eh, se pravidelně scházeli, tak aby nevznikaly nějaké nerovnováhy v těch regulačních postupech. To je věc, eh, kterou buď musíme udělat hned teď, anebo ji neuděláme zkrátka nikdy. Čili mě by zajímalo, co vy si o tom myslíte, jaký způsob těchto propojení bychom měli mít v rámci této struktury, jakým způsobem bychom mohli harmonizovat nový regulační eh, a dohlížecí eh, rámec, jaká by měla být eh, rozhodnutí komise, jaká jiná mezinárodní, jaké jiné mezinárodní úmluvy by k tomu mohly sloužit. Děkuji to je poměrně e, rozsáhlá otázka, ale ještě tedy dám e, slovo jednomu řečníkovi, Udovi, děkuji. Děkuji, pane Genslere, i já vám chci poděkovat za to, že jste mezi nás přišel. Chtěl bych vás přivítat jménem naší skupiny socialistů, také bych vám chtěl poděkovat za ten velice čerstvý, nový pohled na tyto otázky. Poukazoval jste na určité podobnosti mezi Spojenými státy a Evropou. Jedna z takovýchto podobností spočívá v tom, že někteří aktéři se domnívají, že by měli být regulováni všichni ostatní, kromě nich. Další aspekt, který máme společný, je to, že se hodně o těchto věcech hovoří, o této regulační reformě, ale v okamžiku, kdy se snažíme ty věci nějakým způsobem upřesnit, potom eh, se všichni shodují na tom, že to je příliš složité, že se to regulovat nedá. Čili moje první otázka zní takto, jaký bude ten balíček reformní eh, poté, až opustíte Senát, jak to bude vypadat. A ta druhá otázka, o které se také hovořil velice inspirujícím způsobem, je otázka role regulátora. Myslíte si ve své koncepci a ve svém plánu, že tento regulační orgán by měl být jakási instituce, která bude aplikovat velice přísná eh, nařízení, anebo by to měl být orgán, který by byl velice flexibilní a přizpůsoboval se různým situacím v různé době, jinými slovy, tak, aby mohl diferencovat mezi těmi různými omezeními, která na trhu existují. Eh, povídá se v Evropě, že eh, když se hovoří o regulaci derivátu, vy hovoříte o komoditních produktech, čili hovoří se o tom, jakou to bude mít všechno cenu, pokud se to nebude týkat také komodit. Děkuji, děkuji za tyto obě velice dobré otázky. Co se týče mezinárodní spolupráce, myslím si, že ta funguje skutečně velice dobře. Um, mezi námi přes Atlantik, ale eh, eh, poslankyně se ptala také na to, jakým způsobem můžeme zajistit, že to tak bude i v budoucnosti. Co se týče podstaty, tam si myslím, že skutečně eh, jsme na stejný, zastáváme stejný názor, že bychom mít, měli bychom soustředit na ty přesně určené produkty. Jakákoliv legislativa, která je přijata ve Spojených státech nebo tady, by měla umožnit eh, regulátorům, aby eh, měli přístup k informaci. Jestliže budeme mít nějaký registr nebo budeme mít centrální zúčtovací eh, místo ve Spojených státech a pokud bude něco takové existovat tady, tak tyto instituce těch, těch 14 velkých mezinárodních derivativních obchodníků v podstatě jsou všichni eh, všechno o nich víme, co jsou lidé, kteří potřebují eh, informace, ať už jsou v Německu, ve Francii nebo kdekoliv jinde. To si myslím, že je věc velice kritická. Souvisí to ostatně i s tou otázkou, kterou se zeptal i další poslanec. Myslím si, že ta regulace bude vyžadovat určitou flexibilitu. Budeme muset mít sice přísná pravidla, která budou vyžadovat eh, eh, všechny ty kapitálové otázky, tak jak je vyžadují zúčtovací místa, ale přesto si myslím, že existuje i další úloha pro regulátora alespoň ve Spojených státech, v tom smyslu, že se bude muset eh, také zúčastnit eh, řízení rizik eh, těch zúčtovacích míst a také bude muset dohlížet na to, jaké transakce se vůbec do těchto zúčtovacích míst dostávají. Vy jste se ptal, jak v této oblasti může působit Senát. Já jsem optimista. Myslím si, že prezident Spojených států podepíše ten návrh zákona někdy koncem letošního roku. Někteří se domnívají, že ten proces je příliš pomalý, ale je to demokracie a v demokracii věci zkrátka trvá nějakou dobu. Ale myslím si, že ten návrh zákona bude podepsán do konce letošního roku. V současné době existuje poměrně velký konsensus k tomu prvnímu bodu, to znamená, že obchodníci musí být regulováni, že musí být donuceni, aby dodržovali určitý etický kodex a tak dále. To je věc, eh, kde existuje konsensus. Zdá se, že konsensus je i Eh, v oblasti požadování těch eh, centrálních eh, účtovacích míst. Další diskuse ale pokračuje o těch výjimkách. Já si myslím, že by neměly existovat žádné výjimky pro ty konečné uživatele. Sněmovné reprezentantů, reprezentantů uvažuje o určitých výjimkách. Uvidíme, jak bude vypadat tato diskuse dále. Eh, myslím si, že k této otázce už se diskutuje celá řada měsíců. Otázka eh, transparentnosti, otázka těch požadavků na obchodování, to je eh, v tom našem návrhu, je to také v závěrech G20. A musím říct, že Wall Street je alergický na tento nápad. Víte, co myslím tím, když říkám, že je, něco že je někdo alergický. Čili eh, oni eh, hovoří o tom, že dochází k posunu vlastně informací. Ty finanční hráči, hráči jak v Evropě, tak ve Spojených státech, nechtějí, eh, aby došlo k tomuto posunu těchto informací směrem k veřejnosti. Ještě ta otázka komodit, pardon. Co se týče komodit, komodity do toho musí spadat v každém případě. Eh, v naší historii jsme se začali zabývat už v 20. letech deriváty komodit. E, zajímavá diskuse, která v té době se odehrávala, byla taková, že všechny obchody s komoditami musí probíhat na burze, že se to nedá dělat mimo burzu. Teď o 80-90 let později máme e, trhy e, mimo burzovní, ať už jsou to trhy s ropou, s, se zemědělskými výrobky a tak dále. Myslím si, že je jasné, že v budoucnosti bude muset mít takovýto orgán veškerou autoritu, včetně tedy toho, co se týká eh, pozic. To souvisí pochopitelně s tím, že eh, zásoby jsou eh, konečné a je potřeba toto mít na paměti, protože to je věc, která by mohla tuto, tyto obchování velice ovlivnit. Děkuji. Pan Wolf. Děkuji. Myslím si, že eh, máme eh, společný cíl, chceme mít větší transparentnost, nižší eh, riziko, zabránit podvodům a tak dále. To je nám společné, ale když se podíváme do minulosti, kdy někteří poslanci se setkali s Barney Frankem ve Washingtonu, kde se hovořilo o těch centrálních točovacích místech a tak dále, tak on poměrně negativně na tuto myšlenku reagoval a řekl, že by to bylo téměř jako vyhlášení války, trošku přehláním, ale v té době, to bylo asi před půl druhým rokem, eh, jemu se ta myšlenka vůbec nelíbila, protože se obával, že část toho biznesu, který se odehrává v Americe, by mohl přejít do Evropy nebo by zůstal v Evropě místo toho, aby do Ameriky přišel. Čili otázka je, co ho donutilo změnit názor, pokud ho změnil. Za druhé, vy jste jasně eh, řekl, že to propojení finančních trhů vyžaduje to, abychom k tomu přistupovali globálně, eh, to znamená k regulaci, abychom přistupovali globálně, protože jinak eh, vytvoříme určité Eh, konkurenční nevýhody a tak dále. Jestliže se eh, zamyslíme eh, nad tou částkou, což je 600 bilionů dolarů, to znamená, že nejen je potřeba to regulovat správným způsobem, ale také je potřeba se postarat a to, aby tato částka se zkrátka snížila, protože je obrovská část této částky, eh, která je ryze spekulativní. To znamená, že nezajišťuje žádný hospodářský příspěvek. Pokud eh, budu mít auto, tak budu chtít, aby to auto bylo pojištěné proti eh, nehodám. Jestliže ale nebudu mít auto, tak nebudu o takovou pojistku stát. A proč bychom měli teda přistoupit na to, že lidé kupují CDSy, Eh, aniž by cokoliv z toho vlastnili. Oni nemají ani jeden eh, státní dluhopis řecký a přesto eh, s tím zkrátka pracují. To podle mého názoru absolutně nedává smysl. Čili moje otázka zní, jestli bychom neměli udělat další krok a jestli bychom se neměli postarat o to, aby zkrátka tento typ biznesu úplně zmizel. Co se týče těch centrálních zúčtovacích míst, to je další otázka, vy ostatně jste o tom začali uvažovat ve Spojených státech. Jestli bychom se neměli podívat na to, eh, existují ty finanční instituce, vy jste se zmínili, že jich asi 12 nebo 14, jestli akcionáři těchto, eh, jestli by, existují také eh, akcionáři těchto centrálních zúčtovacích míst proti strany. To tedy bylo skutečně silné, čili Okay, další. Já se pokusím být velice stručná, ale e, toto je věc, která mi leží skutečně na srdci ta diskuse o těch konečných uživatelích, o které jste se před chvílí zmínil, já mám e, mezi svými e, voliči firmy, které jsou velice malé a pracují s malými maržemi. A jestliže ty nemají možnost nějakým způsobem se se zabezpečovat, tak eh, v podstatě nebude znamenat to nic jiného, než že eh, budou muset přestat eh, podnikat. Jinými slovy, oni se zajišťují, zajišťují se proti všem rizikům, ať už jsou to například věci týkající se devis a tak dále. Ale ty, jak říkám, ty marže jsou velice malé. Vy jste eh, řekl, že by neměly existovat žádné výjimky a pokud by takovéto firmy eh, měly eh, takovouto výjimku, tak potom by museli mít dostatečné kapitálové zajištění a měli by mít dostatečný kapitál také přímo k dispozici. Já si dělám určité starosti s tím, že nevidím eh, rozdíl mezi prodáváním derivátům pro ty eh, zajišťovací operace. Já nevidím rozdíl mezi tímto a tím, že někdo přečerpá ze svého účtu. Jestliže klient má banku, která mu poskytuje určité služby, tak eh, jaké instrumenty vlastně se mu prodávají takovému klientu tak, aby nedošlo k navýšení dalšího základního rizika. Eh, velice často dochází k tomu, že firmy jsou házeny do jednoho eh, pytle eh, a já si myslím, že toto by nemělo znamenat, že banky nebudou poskytovat skutečné ekonomické služby, protože jinak to zabrzdí vlastně oživení našeho hospodářství. Další otázka se týká interoperability těch centrálních zúčovacích míst proti strany. Bude možné, aby eh, zákazníci měli přístup ke všem těmto CCP a nebo by se vytvářely určitá sila eh, a potom zákazníci by vlastně eh, neměli možnost se pohybovat mezi těmi jednotlivými platformami. Nevytváříme vlastně další riziko, tím, že máme jednotlivé CCP, které nemají zajištěnou žádnou interoperabilitu. A teď budu trošičku ještě provokativní na závěr. Co se týče budoucnosti, odkud půjdeme dál? Jak půjdeme dál? Eh, deriváty jsou ostatně pouze finančními instrumenty. Proč bychom tedy neměli vyžadovat eh, transparentnost ve všech oblastech a ne v oblasti derivátu? Obávám se, že v současné době se soustředujeme na jednu věc pouze. Je to věc významná, ale myslím si, že transparentnost potřebujeme na celém trhu čili jakým způsobem bude v těchto věcech dále pokračovat, budou pokračovat Spojené státy. Skvělé otázky a začnu otázkou konečných uživatelů a otázka centrálního zúčtování. Myslím, že se shodneme do značné míry s poslankyní z Walesu. koneční uživatelé by měli mít možnost zajistit své transakce a chceme podporovat finanční aktivit, eh, ekonomickou aktivitu. Ale také musíme snížit riziko v systému a pokud jde o standardní transakci, snížíme riziko, pokud to bude probíhat eh, na centrálním zúčtovacím místě, ale eh, máte pravdu, že to je stejné jako přečerpání účtu a pokud to bude vyňato z CCP, tak ponecháváme riziko v systému a já chci říci, že obchodník s mincemi pro něj asi bude důležité, abychom vlastně nevynechali významné transakce s pojišťovnami a podobně. A i ten obchodník s mincemi vlastně platí za úvěr právě za ten kontokorent nebo přečerpání. A pokud eh, vlastně máte, tuto možno, máte možnost přečerpání, tak to musíte nějakým způsobem zajistit. A ve Spojených státech budou výjimky pro konečné uživatele, ale věříme, že to bude představovat asi 8 nebo 10 trhu, ne 50 nebo 60 Vlastně Další otázky se týkaly eh, centrálních zluštovacích míst. Ve Spojených státech tomu říkáme otevřený přístup. Eh, Zluštovací místo musí být přístupné všem. Nejde o interoperabilitu, ale znamená to, že zúčtovací místo musí přijímat transakce od jakékoliv regulované obchodní platformy a to zajistí konkurenceschopnost a vlastně u obcí to je vertikální integrace, tam je to jinak. Mělo by to být také otevřené řízení u těchto zúčtovacích míst. Otázka je, zda omezit vlastnictví. A je důležité, aby regulátor měl možnost dohledu u řídících orgánů a také mohl řešit případný konflikt zájmu. Tedy ten, to zúčtovací místo by, mělo být, by nemělo být kontrolováno skupinou obchodníků, pokud je o strukturu eh, představenstva řídící rady. Otázka se týkala předsedy Bonnieho Franka, který předložil historicky významný návrh zákona, jaké byly jeho představy před 18 měsíci, jak zde bylo naznačeno. Z jeho výboru vzešel velmi důrazný návrh zákona a transakce podle jeho návrhu obsahují mnohem méně výjimek pro konečné uživatele. A je zde také upraveno, aby to zúčtovací místo se nacházelo v určité zemi, v určitém městě. A pokud jsem na něco zapomněl, to paní předsedkyně připomene, u CDS je jedinečný rys a to se týká zejména jejich použití pro manipulaci trhu. Týká se to eh, zadlužení emitenta, společnosti anebo celé země přístup Spojených států nemusí být jediný. My chceme zajistit, aby regulátor na trhu měl jasnou kompetenci pro vytváření pravidel týkajících se manipulací a aby také mohl omezit velikost jednotlivých eh, pozic. A nejsem si zcela jist, jak to bude prakticky fungovat. My my se domníváme, že zákaz je těžko uplatnitelný a skutečně představuje lačku podsazenou velmi vysoko. Potřebujeme chránit trh i u těchto limitů na jednotlivé pozice. A snad se mi podařilo zodpovědět na tyto otázky. Ty limity, o kterých uvažujete, se týkají tedy jednotlivých okolností, nebudou stanoveny tedy zcela napevno od samého počátku a možná jste také nezodpověděl na otázku pana Klince na těch 600 bilionů, kolik z toho je spekulace. Ano, otázka se týká, jak daleko by měla sahat eh, transparentnost. Pokud jde o limitu na jednotlivé pozice, my jsme to používali u komodit, u zemědělských produktů a vychází to ze vzorce, kdy je třeba zajistit různorodost, diverzitu jednotlivých stran. A za těchto okolností Komise pro cené papíry má možnost stanovit pravidlo a máme celou řadu delegovaných pravomocí pro jednotlivé regulátory. Pokud jde o ten trh představující 600 eh, bilionů, já nedokážu říci, kolik z toho je spekulace. To je právě výzva. To je skutečně temné moře. A je třeba vnést transparentnost na trh abychom byli schopni odpovědět právě na otázku, kterou jste položil. Je tu úloha pro hedgery a pro spekulanty, ale do jaké míry budeme požadovat transparentnost a jak daleko půjdeme. Trh s deriváty je nyní vlastně má velký dopad na daňové poplatníky i na, tu, i na toho obchodníka s mincemi, o kterém jste hovořila je to také eh, trh, který je vysoce likvidní, kde díky eh, počítačům je možné skutečně obchodovat velmi rychle. Máme tedy trh eh, s občními produkty a zda je možné zavést tyto rysy pro další trhy, je to určitě možné. Děkuji mnohokrát. Další Arlín. Já jsem si chtěla, já jsem chtěla položit pouze filozofskou otázku. Eh, vy jste se eh, vy jste řekl, že tato regulační reforma eh, pokračuje, ale že je poměrně velký vliv Wall Street ale Wall Street v loňském roce eh, na lobbying eh, věnoval obrovské množství peněz. 42 eh, milionů dolarů například ve formě dárců nejrůznějším členům různým výborům, takže já nejsem zase až tak si jistá, že ta reforma bude skutečně úspěšně pokračovat. A pak mám ještě otázku k CDS. Myslíte si, že by měl být zákaz ve smyslu smyslu nezajištěných eh, CDS, protože vy jste eh, eh, říkal, že existují nejrůznější konflikty zájmu. A řekl jste, že je správné, aby v čele stály investiční banky, které dělají jak hodnocení a také obchodují s těmito CDSy. Byl byste tak hodný, mohl byste k tomu něco říct? Mohl byste také říct, jak pokračuje vyšetřování ze strany Ministerstva spravedlnosti v této oblasti, které snad probíhá? Děkuji. Děkuji, já jsem měl stejnou otázku jako Arlín. Co se týče významu prostředků vynaložených finančním sektorem vůči kongresu, ale s jinými čísly. To se týká 4 miliard za 10 let. Každý má vlastní koncepci demokracie, ale vidíme dobře, že potíž s pokrokem některých návrhů zákonů v kongresu také souvisí s realitou právě tohoto údaje. Mám tři otázky. První, zde v Evropě vlastně od té doby, co jsme vytvořili podpůrný plán pro banky, jsme to mnoho neudělali, buďme upřímní. Každopádně více než vy. Udělali jsme však jednu věc. U balíčku pro dohled, tam jsme pokročili. Když se podíváme na situaci ve Spojených státech, vy nemáte stejné východisko. A to, co říká Nancy Pelosi o spaghetti bowl, tak to je skutečně před námi. Jak vyřešíme ten spaghetti bowl? Aby z toho něco vzniklo. Nechci se pouštět do nějakých gastronomických srovnání, bylo by to obtížné. Druhá otázka. Jak hodnotíte návrhy prezenta Obamy z hlediska závazků v rámci G20? Program G20 byl vypracován v úzké spolupráci obou stran Atlantiku. A tam jsme se zavázali k posílení vlastního kapitálu a nebylo to překvapení pro americké ministerstvo financí ani pro kongres. Takže toto evidentně vlastně není základem pro reformy v Spojených státech a Volkrův balíček je obratem o 180 stupňů oproti těmto závěrům. Znamená to, že jste na to dříve nemysleli, anebo si myslíte, že to nemusí být na programu společných jednání? Třetí otázka. Pokud jde o CDS, přijímáte vytvoření, ne přijímáte, ale nemyslíte si, že bude nezbytné, užitečné, že na úrovni Evropské unie a zejména v eurozóně bude existovat kompenzační komora pro CDS, protože vůči Řecku jsme se ocitli na holička. Na jedné straně zde byl spochybněn trh CDS a vy jste vlastně byli jediní, kdo jste měli informace o tom, jak tento trh funguje. Za jakých okolností budete souhlasit s poskytováním informací o pohybech, transakcích, ke kterým došlo? A dvojí otázka tedy. Jak se díváte na vytvoření tedy evropského CCP, vzhledem k, k, k tomu, a za jakých okolností tedy budete informovat o situaci na trhu s CDS? Děkuji. Um, I, I thank both... Děkuji. A děkuji oběma poslankyním, které položily vlastně velice filozofické eh, dotazy. A možná, že jsem zkrátka eh, od přírody optimista. Moje dcery by vám to možná potvrdili. Myslím si, že eh, žijeme v demokracii a myslím si, že každý musí prosazovat své zájmy, včetně Wall Street. To je mísa železná proti míse žel, eh, skl, hliněné. To je ten problém. Není, není možné říci, že všichni mají přístup ke kongresu. Na jedné straně máte investiční bankéře, na druhé straně máte občana z ulice. Uh, To eh, je pravda do značné míry to, co říká paní poslankyně. Wall Street má obrovské zdroje, aby prosazoval své zájmy a velice často lidé z ulice zkrátka tyto prostředky nemají. Ale my jsme již eh, naznačili eh, to, že CFTC a také vláda Obamy, eh, prezidenta Obamy zkrátka musí něco dělat. Wall Street zkrátka selhal a ztratili, nastratila to nejen americká, ale i světová veřejnost. A já si myslím, že to je věc, kterou náš kongres chápe velice dobře. Možná, že nedosáhneme všeho toho, co žádá prezident, Možná, že ani prezident Obama eh, neprosazuje všechno to, co já bych rád viděl. Přesto si myslím, že eh, jsme udělali dobrý krok ve směru ke snížení rizika na, tomto finanč, na těchto finančních trzích. Ale jak říkám, já jsem z podstaty Eh, optimista. Co se týče CDS, tady si myslím, že skutečně eh, musíme mít velice silný balíček, který nám umožní regulovat obchodníky, tak aby tyto transakce se dostaly nejen do těch CCP, ale také, aby byly dostatečně transparentní. Veřejnost eh, musí mít přístup i k těmto transakcím ehm, je potřeba, abychom měli zajištěnou kontrolu nad těmi nejrůznějšími pozicemi a tak dále. Možná, že nás to odděluje o to, jestli skutečně bude zákaz těch CDS. Nevím, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout takového zákazu. já se omlouvám, trošičku jsem to řekl možná e, zkratkovitě, ale i to, čemu se říká nezajištěné CDS, ono se jedná pouze o e, e, ty nezajištěné CDS. Ta koncepce související e, s, s úroky e, v podstatě to všechno souvisí s věcmi, které mají kořeny před dávnou eh, dobou. Eh, to souviselo například eh, s převážením věcí po moři, protože pouze některé lodě měly možnost zajištění a tak dále. To všechno souvisí s otázkou spekulace. Možná, že tato diskuse začala už někdy v době krále Jiřího II., možná dokonce ještě dříve, ale myslím si, že spekulanti na trhu zkrátka existují a my se snažíme ve Spojených státech nějakým způsobem získat informace, tak aby je měli také všichni regulátoři. Jde nám o to, aby transparentnost dovolovala i veřejnosti seznámit se s těmito transakcemi a e, úřady, regulační úřady potom by měly mít také možnost zasahovat do těch věcí, které souvisejí s těmi pozicemi a podobně. Ale to není otázka přímého zákazu. Co se týče těch e, dalších otázek, Eh, co se týče prezidenta Obamy, já eh, pochopitelně nemohu říct nic o vyšetřování ministerstva spravedlnosti, to nemohu. Eh, co se týče konfliktu zájmů, já se omlouvám. Ehm, Uvidíme, je to konkrétní otázka, kterou jsem položila. Ta konkrétní otázka zněla tak, jestli vy se domníváte, že existuje určitý konflikt zájmů eh, v tom, že vlastně velké banky jednak vyhodnocují ten trh CDS a přitom eh, s ním obchodují. Já se omlouvám, já jsem to tady nemohl po sobě přečíst. Myslím si, že ta koncentrace ke které dochází ve finanční eh, komunitě, ať už na Wall Street nebo tady v Evropě, to skutečně nám dělá obavy. Takováto koncentrace totiž může eh, vést k určitému riziku pro veřejnost. To jedno riziko spočívá v tom, že eh, daňoví poplatníci budou muset jednou zachraňovat tyto velké, příliš velké instituce. Další riziko související s koncentrací spočívá v tom, že cenová eh, oceňování eh, v rámci eh, trhu není dostatečně efektivní. Proto já například se snažím dosáhnout toho, aby došlo k určitému posunu od toho velice koncentrovaného trhu eh, k těm veřejným účastníkům. To by znamenalo, že budeme mít více lidí, kteří tvoří trh. Možná, že ne všichni mají v současné době přístup k těmto věcím. A já také si dělám eh, starosti s touto vysokou koncentrací. A to nejen v oblasti eh, CDS, ale v oblasti derivátů jako takových. V CDS je to ještě více rizikové. Co se týče těch zúčtovacích míst, v současné době jsou eh, závislá na těch koncentrovaných aktérech, eh, těch obchodníků, eh, od kterých se odvíjí vlastně cena těch jednotlivých produktů. Já jsem se nechtěl vyhnout té vaší otázce, já se velice omlouvám. Myslím si, že naopak v této oblasti se díváme do značné míry na věci úplně stejně. Pak tady byla otázka týkající se G20 prezidenta Obamy. Já bych eh, se chtěl soustředit na deriváty. Musím říct, že G20 v Pittsburghu v loňském roce eh, se soustředit hlavně na to, jakým způsobem můžeme eh, se postarat o to, aby tyto věci byly přeneseny na ty obchodní platformy a také do těch CCP. Musím říci, že k tomu vznikla poměrně velká opozice Ehm, my i nadále se velice angažujeme v této oblasti. Ehm, já se ehm, nechci vyhnout té otázce, která souvisí se směrnicí o těch zajišťovacích fondech. Já zkrátka o tom dost nevím. Ale domníváte se, že by bylo užitečné mít e, takovéto zúčtovací e, místo také v Evropě. Co se týče těch zúčtovacích míst, já si myslím, že je velice důležité, abychom se postarali o to, že eh, jak regulatoři v Evropě, tak v Americe, tak v Asii měli možnost eh, přístupu k informacím, ať už jsou fakticky na kterémkoliv místě. Eh, proto si myslím, že to je, souvisí s geografickou místem. Myslím si, že ať už jsme kdekoliv, tak například evropský regulátor musí mít možnost přístupu k informacím o amerických transakcích. Jinými slovy, potřebujeme mít nějaké ustanovení, které nám umožní výměnu eh, informací eh, protože to jsou věci, které přecházejí jednotlivá eh, působiště, jednotlivé jurisdikce. Já si, si, ne, si nemyslím, že jedna evropská země třeba nám dá úplný přístup k tomu. O to nejde, ale um, v současné době ten registr, který souvisí s CDS, ten není eh, regulován jako obchodní registr, protože v současné době to nemá oporu v žádném zákonu eh, buď se jedná o nějakou filiálku bankovní nebo o nějaký malý zúčtovací eh, malé zúčtovací centrum. V současné době musíme používat přístup na bázi sapínit, čili předvolání těch jednotlivých lidí. Pascal, potom Katrin. Já bych se chtěl vrátit k vašemu návrhu, který souvisí s tím omezením eh, pozicí eh, v souvislosti s deriváty. Myslím si, že toto pravidlo již se aplikuje na některých trzích, například eh, s kukuřicí a se sojou. Um, Mohl byste nám říci něco více o tom, jakým způsobem by to mohlo fungovat, jaký úřad, jaký orgán by eh, mohl dělat v této věci rozhodnutí, jakým způsobem by to bylo všechno implementováno a tak dále. A Catherine? Eh, děkuji, Sharon. A eh, vám děkuji za velkou míru upřímnosti. Někdo řekl, že nejsou důležité úspěchy, ale důležité jsou naše selhání a chyby. Proto bych se chtěla zeptat, jestli existuje nějaký kulturní posun na Wall Street v souvislosti s touto krizí eh, nebo jestli i nadále eh, tyto lidé neberou vážně celou tuto otázku obrovského um, rizika. Co se týče účetnictví, tady si myslím také, že ještě nemáme uh, žádný souhlas k tomu, že by měly existovat společná mezinárodní pravidla účtování. Co se týče uh, těch omezení uh, pozic. Vy eh, jste eh, se zmínil o tom, že toto již funguje v oblasti zemědělských produktů. Naše komise CFTS má určité limity, používá určité limity eh, týkající se buď krátkodobého nebo dlouhodobého vlastnictví takzvaných futures Ehm, existují určitá pravidla, ehm, jinými slovy ty limity se odvějí od eh, faktických objemů nebo množství, která jsou určeny pro každý rok. Jde o to, abychom měli také dostatečně rozmanité ehm, aktéry. Nemáme bona fide eh, hedgery, ale týká se to těch, kteří fakticky mají tu fyzickou komoditu k dispozici. Eh, týká se to, netýká se to těchto lidí, týká se to těch spekulantů. Co se týče eh, CDS a dalších, tady potom eh, naše komise pro cené papíry má pravomoc v této věci udělat další věci, to znamená podívat se na všechny ty věci, které vlastně mají podobu cených papírů derivát, v formě derivátu. Čili eh, snažíme se eh, podívat se na všechno. Máme něco, čemu říkáme single stock futures. Eh, jakým způsobem budeme pokračovat v této oblasti, to zatím nebylo určeno, ani nevíme, jestli vůbec se to stane, ale kongres skutečně požádal o to, aby existovala určitá pravomoc, kterou by měl jakýsi orgán, který by to mohl používat. Co se týče toho, jestli došlo k nějakému posunu kulturnímu na Wall Street, člověk by chtěl v to doufat ale moje 18-letá eh, zkušenost v Wall Streetu je taková, že tam pracuje skutečně obrovské množství skutečných profesionálů, ale eh, to neznamená, že to jsou lidé, kteří jsou schopni se kdykoliv vyhnout eh, chybě. Je to kultura, která je motivována možností zisku. Kromě toho mají povinnosti vůči akcionářům maximalizovat jejich kapitál to znamená, <clears throat> a to se týká i určité kompenzace ztrát, čili to jsou věci, které nesmíme, na které jsme zapomínat. Myslím si, že naše povinnost je výzavis veřejnost a výzavis eh, daňoví poplatníci. Čili eh, to je naše povinnost, nejen tedy povinnost těch lidí na Wall Streetu vůči jejich akcionářům, ale eh, neměli bychom se ukolebat myšlenkou, že už žádné riziko v tomto systému neexistuje. Naopak, to riziko je stále veliké. Co se týče těch eh, mezinárodních eh, účetních standardů. Eh, tím se zabývá moje kolegyně, která pracuje pro komisi celých papírů, ale i tady je ještě spoustu práce před námi. Vím, že existují eh, další orgány, které eh, spolupracují s Mary, protože skutečně potřebujeme se dobrat toho cíle, který jsme si stanovili, ale je před námi ještě hra celá řada úkolů. Děkuji. Anny Podemáta, Vicky. Děkuji, paní předsedkyně. A Pane Klaserovi bych chtěla poděkovat za skvělý příspěvek, také za vaše odpovědi bych vám chtěla poděkovat. Já sama mám dvě krátké otázky. Eh, sledujeme s velkým zájmem tu diskusi, která, která se odehrává ve Spojených státech a která by měla vést eh, k vytvoření agentury pro ochranu spotřebitelů. Možná, že jste o tom hovořili, protože já jsem přišla trošku pozdě, ale nám to přijde velice zajímavé. Eh, je to věc, eh, která také nějakým způsobem vysílá signál eh, daňovým poplatníkům, že jejich obavy a jejich zájmy jsou brány velice vážně. A že tato otázka reformy, která je naprosto zásadní a nutná, se dostává do centra našich diskusí, je věc pochopitelně také velice důležitá. Mohl byste nám prosím něco říci o této myšlence. Jakým způsobem si myslíte, že by to mohlo fungovat? A e, Vzhledem k tomu, že <clears throat> víme, že již došlo k celé řadě reakcí na tuto myšlenku, otázka je, jakým způsobem to teď, jak to teď vypadá. Existuje stále ještě šance, že skutečně vznikne e, takováto ryze nezávislá agentura pro ochranu spotřebitelů a za druhé jste řekl, že deriváty eh, sehrály určitou roli v té současné fiskální řecké situaci a hovoří se o tom, že eh, velkou roli v této věci sehrály právě CDS. Je pravda, že se lidé na to dívají různě na jedné straně eh, Řecko a nejen Řecko Eh, například kancelářka Merkelová, prezident Sarkozy a eh, řecký ministerský předseda ještě další podepsali dopis, eh, ve kterém žádají, aby byla stanovena naprosto přesná pravidla upravující obchodování CDS, a dokonce vyzývají k tomu, aby ty nezajištěné CDS byly úplně zakázány, pokud souvisejí se státním dluhem. Čili já bych byla ráda, kdybyste eh, nám řekl, co vy si o tom myslíte. A také bych se vás chtěla zeptat, jestli tyto eh, nezajištěné CDS eh, skutečně představují určitou alternativu při řešení státního dluhu. Teď Vicky. Děkuji. Je velmi užitečné, že jste zde a já jsem jedna z poslankyň, která tvrdí, že potřebujeme celostové trhy, které jsou koordinované a proto nás zajímá názor z druhého břehu Atlantiku. A zajímá nás tedy, co si myslí největší centra. A Londýn a New York eh, patří k ním a je to trošku zklamání z hlediska Londýna, No a jsem sice Britka, ale eh, mám tento názor na hlavní finanční centra. Tedy, co si myslíte o centrech, která jsou mimo EU a mimo Spojené státy, protože i o tom bychom měli hovořit. Myslím, že analogie s eh, u CDS a pojištění je velmi užitečná, protože je to skutečně jako pojišťovnický nástroj a má zkušenost je přesně stejná, když tyto nástroje vznikly. A u, když si kupujete pojistné riziko a pozice je zcela odlišná, když takovéto riziko prodáváte, tedy možná bychom se na to měli zaměřit, pokud já bych obchodovala s řeckou společností nebo pořádala zájezdy do Řecka, tak bych si vlastně pojistila situaci v celém Řecku ale to riziko prodejce by tady bylo zcela odlišné. Zajímá mě komentáře, kdy vlastně Wall Street zklamala veřejnost, ale Wall Street se zklamala také sama. A dnes hledáme řešení a hovoříme nejen o tom, že tedy tyto společnosti hledají výjimky pro sebe, ale hledají výjimky pro své klienty, pro další společnosti. A lobování, které se mě dotklo, se týkalo zejména společností, podniků, podnikových uživatelů. A přeji si standardní riziko, protože to také omezuje jejich vlastní angažovanost. Otázka se týká toho, kolik tedy zúčtovacích míst existuje u vás ve, spojené, ve v EU by mohlo dojít k tomu, že trh bude rozdroben a když existuje mnoho zúčtovacích míst, tak to snižuje koncentraci. Na druhé straně může dojít k nárůstu rizika při předávání informací. A není to tak jednoduché říci, že by tu měla být, že by tady mělo být jedno zúčtovací místo v Evropě a jedno ve Spojených státech. O tom je třeba ještě jednat. Existují zkušenosti týkající se vašeho komentáře o nižším riziku, lepším oceňování. Tento výbor i minulý výbor se zabýval MIFIDem a informacemi o transakcích a snížení rizika. A snížení rizika znamená lepší ceny, lepší oceňování. Ale některé informace v poslední době nejsou tak pozitivní. A ten argument asi nemůže být takový, že to je samozřejmé. Nechceme tedy monopoly, protože samozřejmě zde se jedná spíše o komentáře, nikoli skutečné otázky. Připomeňte mi, pokud bych se vyhnul některým otázkám, je toho tu skutečně hodně. Pokud jde o ochranu spotřebitelů, agentura pro ochranu spotřebitelů má to zásadní význam a vím, že eh, tato administrativa se domnívá, že třeba lépe chránit eh, spotřebitele. Deriváty patří ke krizi, ale také způsob, jak se prodávaly hypotéky ve Spojených státech a jak byly, dost, jak byly dostupné spotřebitelské úvěry. S na reprezentantů převzala návrh eh, vlády. Samozřejmě existují výjimky a diskutuje se o tom, jak je to řešeno Senátní balíček je zatím eh, připravován a je zásadní, aby zde existovala určitá nezávislost. Neúspěch byl v tom, že vlastně ta ochrana v minulosti eh, byla vlastně uvnitř bankovního dohledu a bankovních regulátorů. A, a je třeba, aby vlastně na prvním místě byla veřejno až, veřejnost a až potom bankovní kapitál. A má regulační odpovědnost, je tomu skutečně blízko, ale pokud jde o mou odpovědnost, tak patřím k těm, kteří si myslí, že je třeba tak postupovat, ale zejména z oblasti komerčních bank se o tom velmi diskutuje. Pokud jde o CDS, Řada otázek se toho týká. Chci říci, že je zásadní, aby došlo k široké reformě, podobně jako u dalších derivátů. Já jsem si četl ten dopis, o kterém jste hovořila. Je důležité, aby regulátor odpovídal za ochranu před manipulacemi a také měl možnost tedy stanovit příslušné pozice ale pokud je o zákaz nezajištěných CDS, nejsem si jist, jak by bylo možné to zajistit, ale kdyby to šlo, má pozice taková, že spekulanti jsou součástí trhu a oproti hedgerům tam je těžké definovat, kdy, v které chvíli začíná hedger spekulovat je důležité, aby regulátor měl možnost eh, chránit trh před manipulacemi a aby mohl stanovat eh, limity na jednotlivé pozice, ale u CDS bychom mnohého docílili, kdybychom mohli tedy upravit transparentní obchodování. A zde byl zmíněn MIFID. Jsem eh, informován o tom, k čemu zde došlo a jsem rád, že se tím budete ještě zabývat, protože se domnívám, že deriváty mohou být obchodovány na centrálních zúčtovacích místech a na centrálních eh, obchodních místech. A dojde ke snížení rizika tímto způsobem. A u CDS, tam si skutečně myslím, že většina z nich je standardizované, ať už je to u státního dluhu, ať už je to u indexu, u podniku, tak je to transparentní. To a zabrání manipulacím je dobrý balíček. Ptali jste se na celostovou regulaci. Jackie Mays z naší kanceláře a já jsme uspořádali konzultaci, kde bylo 20 eh, zástupců z různých zemí, Japonsko, Indie, Kanada, Mexiko, všichni jsme o tom jednali. Nechci vynechat Čínu. A domnívám se, že zbytek světa sleduje Evropu a Spojené státy. A pokud to neudělá Evropa a Spojené státy, tak to nenastane jinde. A pokud eh, to nastane zde, tak to bude mít velký vliv na další země. Mohou nastat výjimky, ale taková bude situace. Pokud je o zúčtovací místa, myslím, že bychom se neměli snažit o geografické umístění. Došlo k velké koncentraci v Londýně. My jsme to chtěli řídit ze Spojených států a vedli jsme dobrý dialog. Ale pokud je to dobře regulováno a informace jsou dostupné, jako americký regulátor bychom měli mít možnost vstupovat do informací v eh, zúčtovacím středisku. A Geografický mandát by asi zvýšil riziko a ne snížil. Je třeba, aby tady byl přístup k informací a pokud jsem některé otázky vynechal, tak se omlouvám. Vicky, je ještě něco, co jsi se chtěla uh, zeptat? Myslíte si, že tím, že si člověk eh, koupí eh, určité pojištění, že to má jiný profil než, to, než situace, kdy pouze dochází k prodeji CDS, já si myslím, že co se týče toho prodeje pojištění, tam by mělo být celá jasně stanoveno, aby regulator mohl mít kapitálové standardy, eh, které se budou týkat těch bank, které budou prodávat CDS a pochopitelně to je něco jiného, než když se eh, prodávají úrokované swapy. Uh, ten, eh, to riziko je tady nekontinuální, to znamená, to riziko spočívá v tom, že k němu dojde náhle a jednorázově. Co se týče eh, té druhé strany nákupu, tam se musíme dávat pozor na to, aby kapitálové standardy nevedly k tomu, že banky, které kupují CDS, eh, v důsledku toho potom budou vystaveny kapitálové arbitráži. AIG vlastně eh, na základě Bazileje 2 půjčovalo jakoby své jméno, zatímco evropské banky eh, kupovali CDS a tím si snižovali vlastně ty bankovní poplatky a z toho je potřeba skutečně eh, se poučit. To je ta nejtvrdší lekce. Bazilej výbor se pochopitelně musí těmito věcmi zabývat, to znamená tím, že nějaká vlastně banka půjčuje své jméno někomu, kdo potom půjčuje si kapitál. Anthony and Swin. Eh, yo comparto que la transparencia es una cuestión. Děkuji. Průhlednost to je určitě nejdůležitější eh, otázka, eh, ale je tady rozdíl mm, Mm, mezi loterií a spekulací. Loterie, loterie a e, při spekulaci nestrácí pouze spekulant, ale také lidé z reálné ekonomiky. A pokud e, je propojení mezi reálnou ekonomikou e, a bankovnictvím, tak tady dochází k volatilitě. Když se podíváme na zemědělství, kdo na něm nemá ekonomický zájem, a pokud tam vstoupí finanční aktéři, okamžitě nastanou problémy. Takže já mám několik otázek. Jednak je to propojení finančního, eh, finanční ekonomiky a reálné ekonomiky, jak překonat nedorozumění mezi riziky jednotlivých eh, operátorů, tržních operátorů a jejich dopady na reálné hospodářství. Já si myslím, že eh, transakce musí být limitovány, ale to ještě nestačí. Potřebujeme jasné propojení jednotlivých trhů, propojení mezi deriváty a reálnými produkty a zárukami. Produkty, které jsou eh, zajišťovány a mezi deriváty. Potřebujeme úpravu eh, potřebujeme rychle, rychle vydat předpisy, abychom překonali tento nepoměr Eh, potřebujeme řízené transakce a eh, musíme ale zároveň se postarat o to, aby nedocházelo k zredukování trhu. I, I do have eh, a... Já mám pár velice rychlých otázek. Trošku mě překvapilo, když jste říkal, že by bylo eh, těžké eh, eh, uvalit zákaz na některé produkty, na druhé straně jste ale daleko optimističtější ve věci těch limitů pozic. Čili mě trošku překvapilo, že v jedné věci jste optimista, v druhé naopak. Mohl byste tedy nám to trošku vysvětlit? ta druhá otázka a opět bych byl rád, kdybyste to řekl skutečně natvrdo. Existují určité oblasti, kde eh, praxe regulačních nebo dohlížecích akcí tady v Evropě nebo v některých alespoň členských států vede k tomu, že vaše práce ve Spojených státech je vlastně tím složitější Jinými slovy, existují oblasti, kde v důsledku konkurence ze strany Evropy je pro vás obtížné eh, zavádět přísnější eh, dohlížecí praxe nebo novou regulaci. Jestliže se podíváme na globální situaci, eh, jaké páky má v současné době k dispozici Evropa nebo mají Spojené státy proto, aby Eh, zatraktivněla eh, celou tuto věc pro třetí země, v tom smyslu, aby i tyto třetí země zlepšily své regulační i dohlížecí praxe. Na jedné straně pohovoříme o globální harmonizaci, o globální spolupráci, ale Jestliže toto e, se omezí pouze na řečnění, tak potom by to mohlo e, ve svém důsledku mít vůbec tu nejnižší úroveň regulace. Jinými slovy, moje otázka, jaké, e, jaké opatření může použít Evropská unie a USA, aniž by zastávala názor protekcionistický, naopak, který by znamenal jasné pobídky pro třetí země, proto aby zlepšili své regulační a dohlížecí praxe. Takové jsou mé otázky. Eh, možná, eh, že obrátíme pořadí těchto otázek. Začnu tady tou poslední. Myslím si, že vždy eh, je určitý problém související se spoluprací mezi USA a Evropskou unii v tom smyslu, že jurisdikce jiných zemí potom eh, budou mít určité možnosti nové. Myslím si, eh, že je potřeba si uvědomit, že většina tohoto trhu vytvářejí obrovské finanční firmy, které jsou nějakým způsobem regulovány v Americe nebo v Evropě. Čili Eh, je třeba eh, říci, že se díváme na finanční eh, společnosti jako na jakousi skupinu. Někdy je se na to dívat jako na jakési <clears throat> finanční pobočky a potom velká banka nebo nějaký <clears throat> ředitel se může rozhodnout, že přejde k jiné Eh, filiálce, ale myslím si, že pokud se regulace týká celé skupiny, bez ohledu na to, kde se fakticky fyzicky nachází, ať už je to tedy těch 14 nebo těch 20, 30 eh, finančních institucí, další otázka nebo další páka, kterou máme, je přístup k investorům. Eh, eh, na komoditním eh, trhu například, a tady zazněla také celá řada otázek, která se týkala zemědělských komodit. Ale jestliže chcete mít to, například obchodní ehm, informace v Texasu, tak potom dojde pochopitelně k určitému nedokonalému výsledku. Ale myslím si, že to vyžaduje spolupráci mezi Evropou a Amerikou. Eh, my máme také některé kongresmany, kteří eh, řeknou, jestliže toto přenesete k nám do eh, Ameriky, tak nakonec všechno skončí v Evropě nebo někde jinde. Já teď jsem rád, že mohu kongresmenům říct, že to není pravda, že skutečně táhneme všichni za stejný provaz. Finanční aktéři by byli rádi, kdyby vznikly určité pokliny v celém tom systému, které by mohli využít tak aby mohli těmito pokynami se dostat se svými obchody jinam. Eh, co se týče CDS, pochopitelně tady je potřeba si uvědomit, že existuje taky zákon o bankovním tajemství, čili to všechno souvisí s přístupem eh, regulátorů k informacím, ale myslím si, že obecně se dá říci, že naše spolupráce je skutečně velice dobrá. Co se týče těch limitů versus zákazu, myslím si, že jeden z problémů s tím eh, zákazem je, co je v podstatě spekulace a co je zajišťování kdy je něco skutečně nezajištěné nebo nahé, jak říkáme anglicky. Já nevím, možná, že všichni víme, jak vypadá nahý člověk, ale nevím, jestli víme také, jak vypadá nahý, nahé CDS. Tyto, tato omezení eh, pozic, eh, to také není eh, něco, co by bylo naprosto perfektní, ale přesto to dává určitou pravomoc tomu regulačnímu orgánu a tak dále. A ta základní otázka, to je ta otázka eh, související s transparentností, proč je důležitá. Eh, možná, že eh, ne vás, vás nebudu citovat přesně. Ta otázka spekulace a vztahu spekulantů k trhu. Domnívám se, že máte pravdu, že to externalizované riziko je obrovské. Wall Street a AIG vlastně externalizovala svá eh, rizika eh, na veřejnost. Eh, veřejnost v podstatě byla tím, kdo na tom nejvíc prodělal. Proto je naprosto zásadní, abychom snížili rizika těchto největších finančních institucí. Je potřeba také přerušit jejich propojenost a to prostřednictvím těch zúčtovacích míst, centrálních zúčtovacích míst. Eh, tak aby eh, například formou eh, toho, že budeme nutit, aby měl stačný kapitál, ale pochopitelně nic není zadarmo. O tom ovšem je politický proces, proto se snaží zákonodárci nějakým způsobem reagovat na všechny tyto obrovské úkoly, které souvisejí s těmito oblastmi. Co se týče zemědělských komodit, alespoň ve Spojených státech, Eh, nám jde hlavně o to, abychom měli silnou protimanipulační agenturu. <clears throat> Je, eh, ale kromě toho máme i ten úřad, eh, který určuje ta omezení pozic. Myslím, že jsem snad odpověděl na všechno. Je, já, ne, ne, já se omlouvám, měl bych přeložit <laughs> možná svou angličtinu. My používáme con squeeze, kdy eh, jedna strana může mít například obrovské eh, množství nějakého produktu a tím ovlivňovat eh, cenu. Většinou to souvisí Eh, s, vlastně s fyzickými smlouvami. Možná, že si vzpomenete, že v Texasu existovala firma Hunt Brothers, eh, kteří se snažili manipulovat eh, trh se stříbrem a to byl takový tak klasický kon neboli klasický roh, kdy skutečně manipulovali se, se zásobami. Něco podobného se stalo i u, na trhu s přírodním plynem, eh, to se zase týkalo těch futures, eh, týkalo se to jednoho zajišťovacího fondu, který také se dopouštěl této manipulace. Čili eh, existují historické příklady, naprosto zásadní příklady, čili existují tyto specifické rohy, jak my říkáme corners and squeezes, ale většinou se to týká jenom těchto komodit. Děkuji. Filip? Já bych eh, chtěl se vrátit k tomu, co řekl Sven, kdy hovořil o tom, eh, o tom zákonu některých produktů. Já bych byl rád, kdybychom se nebavili pouze o CDS, protože většinou, když hovoříme o zákazu praxí nebo produktů, tak většinou to má dvě stránky. Na jedné straně E, jsou ti, kteří říkají, a vy jste o tom možná také hovořili, kteří říkají, že e, překážky jsou e, pro někoho potom vyšší, že jakékoliv zákazy jsou špatné, že je potřeba naopak jít cestou povolování věcí. Eh, přitom eh, eh, máme zákazy například v oblasti potravinářství, kdy nechceme, aby nás někdo otravoval svými toxickými produkty. Podobně existují zákazy ve stavebnictví a tak dále. Jestliže máme toxické výrobky, toxické produkty ve finančním sektoru, proč bychom je neměli zakázat? U těch CDS je to možná trošičku odbornější, protože je velice těžké ty věci odlišit. Tam spíš se to týká toho použití tohoto instrumentu. Myslíte si, že toto platí o jakémkoliv eh, finančním produktu? Vy jste byl na Wall Street ostatně 18 let, možná, že v současné vaší funkci ehm, ehm, se to tak neprojevuje, ale zajímal by mě vaše zkušenost Wall Street. Viděl jste během těch 18 let určité praxe nebo určité produkty, které by na trhu zkrátka být neměly, protože představují nebezpečí destabilizace? All right. um... I saw a lot of things in 18 years. Za 18 let jsem toho zažil mnoho. A dokonce i praxe některých eh, profesionálů byla, i když byla legální, tak byla taková, že člověk se tomu divil. A je možné zabudovat půjčku do derivátu a na tom není nic nového. Pokud jde o CDS, máte úplnou pravdu. Je možné se sejte říci, zakážeme je. A to riziko by se v cených papírech prostě projevilo jinde. Došlo k zákazu tedy prodoje pojistek na nepojištěné lodi. A my jsme zvolili jiný přístup ve Spojených státech a ten přístup podporuji. Spekulanti, to není pejorativní ve Spojených státech. Já nevím, jak tomu rozumíte zde, ale hedger prostě má fyzický produkt chce zabezpečit určité riziko. Prodává toto riziko do jiné země a my jim říkáme spekulanti, někdo jim říká investoři. Špatná je manipulace trhu, eh, špatné je narušit eh, situaci na trhu, ovlivnit trh eh, nekalým způsobem. A My se všichni, všichni zápolíme s tímto postupem. Podporujeme konkurenceschopné, spravedlivé a řádné obchodování na trhu a bráníme se manipulacím. Snažíme se odlišit investora a spekulanta. K tomu se ještě vrátíme. Možná, že byste se mohl vyslovit ještě k té otázce, kterou jsem položil já. Na finančních trzích eh, došlo k mnoha excesům a já jsem se ptal eh, na řízení transakcí eh, prostřednictvím, kterým by se tyto trhy mohly zredukovat. Chci asi všem připomenout, že neml- hovořím zde jménem Obamové administrativy, když odpovídám na tyto otázky. Avšak eh, máme různé poplatky za transakce u transakcí s cenými papíry, které také vlastně se vyplácí regulátorovi. Máme poplatky a ty byly doporučovány v minulosti u derivátů a také u takzvaných futures. Měly by tedy Zda by tedy u derivátů se měli platit regulátoři, já si nemyslím. Tam vlastně nefungují jako omezovací faktor na trhu. Já nevím, zda zde bylo naznačeno, že by tyto poplatky měly být eh, uplatňovány jinak. Ale pokud chcete omezit nějaký typ aktivity, tak je třeba si tyto poplatky stanovit eh, vysoko pokud mají pokryt eh, regulaci, tak vlastně slouží k tomu, aby uhradili určité náklady na regulaci. Vynechal jsem někoho? Pascal ještě jednou. Návazná otázka, pokud je o omezování pozic, pokud eh, nechcete jít cestou zákazu, máte určité konkrétní údaje, čísla a jaké nástroje byste použili nebo chcete použít? Nikoli, neuvažujeme o číslech, snažíme získat pravomoc a existuje proces delegace, tedy od zákonodárců. My jsme tu schopnost v jiných oblastech měli již přes 100 let, takže my se snažíme získat tuto pravomoc. Ale jak to řešíme u zemědělských komodit? Tam vlastně to zajišťujeme tak, že zde je širší počet subjektů na trhu. A podle toho vzorce, o kterém jsem hovořil, tak eh, jsem chtěl říci, že vlastně nikdo nemůže mít podíl vyšší než 10% na tom trhu. Takže minimálně máte na určitém trhu 10 subjektů, ale je možné stanovit ta čísla jinak. Komise pro cené papíry se u občních obchodů snažila tyto pravomoci delegovat ale u CDS vlastně třeba se tím ještě zabývat a zjistit, jaký bude optimální postup. Takže svým způsobem říkáte, že je to dynamický proces, že se mění podle okolností a až eh, budeme mít tedy příslušné registry, tak bude možné něco takového zavést. Je to dynamické protože zákonodárný proces je téměř vždy dynamický a u finanční regulace je asi potřeba krize, než se člověk k těmto otázkám vrátí. Takže je třeba se vzít, vzít v úvahu některé okolnosti. Myslím, Kej, a já jsem také chtěl položit otázku, takže ještě Kej. Já budu velmi stručná. Jde o to, jak funguje komunikace mezi regulátorem a jednotlivými zeměmi. A zda vidíte zlep, zkvalitnění dialogu mezi zúčtovacími místy v Evropě a v dalších částech světa. Vy jste svědky zlepšení tohoto dialogu a, a můžete říci, že situace okolo AIG se už nemůže opakovat. Na druhou otázku, já bych řekl, že vás o tom nemůžu ujistit. My jsme regulaci zatím nezměnili. Společnost AIG nebyla efektivně regulována, nedocházelo k regulaci holdingové společnosti u AIG. A pokud reforma, o které hovoříme, a kdybychom se tedy vrátili do minulosti, a kdyby tedy měla fungovat taková regulace, tak by zde musely být určité limity a omezení, ale dnes vám nemohu říct, že bychom zatím tedy schválili tyto reformy. A otázka komunikace. Komunikace je velmi pozitivní. Já působím v této funkci 9 měsíců a skutečně máme velmi dobré vztahy s Bofinem a existují kontakty s zúčtovacím místem v Německu a máme dohody s FSA v Londýně, pokud jde o dohled na ISEM v Londýně. Nechci nikoho vynechávat, ale skutečně máme velmi kvalitní dohody a memoranda o porozumění a uplynulé měsíce skutečně byly v tomto směru pozitivní. Nakonec bych byla ráda, kdybyste se mohl vyjádřit o možnostech zúčtování a úlohy likvidity. Za předpokladu, že vše není zcela likvidní, aby mohlo být uplatněno na obchodním místě. Je možné tedy vypustit ty výjimky pro konečné uživatele a, a je možné tedy to riziko zabezpečit tak, aby bylo zabezpečeno podobně, jako je zabezpečeno na zúčtovací místě, pokud je obchodová, obchodování probíhá mimo toto zúčtovací místo. A konečně, pokud bychom měli registry, které jsou početně omezené, možná jeden registr pro jednu kategorii aktiv celosvětově, a jakým způsobem tedy docílíme správné ocenění? To jsou všechno dobré otázky. Myslím, že významný podíl trhu může být vypořádán na základě odhadu 75 ty transakce jsou dostatečně standardní, že mohou jít normální cestou zúčtování. A, a proto také prosazuji požadavek na to, aby obchodní místa, pokud máte transparentní oceňování, tak potom jsou zúčtovací místa méně závislá, pokud je o oceňování na trzích regulátor má svou svou úlohu a má určit, co lze tedy zúčtovat. A je třeba zajistit, aby zúčtovací místa nepřebírala tedy ty produkty, které nejsou dostatečně likvidní pro zúčtování. A dokonce jsme řekli, že veřejnost vlastně by měla mít možnost mít lhůtu 30 dnů pro určení, co má projít zúčtovacím místem a co nikoli pokud jde o dostatečnou odolnost, já myslím, že zúčtovací místa jsou vhodná a v současnosti existuje 14 obchodních míst, která fungují jako zúčtovací místa, ale také se zabývají dalšími operacemi, obchodováním na vlastní účet a podobně. A řídit a řídí to tady za určitým účelem. A nejsem informován o tom, že by došlo k úpadku zúčtovacích míst. pokud jde o registry, mají funkci vlastně veřejných sítí, veřejných služeb a je třeba, aby zde existoval orgán, který bude vykonávat dohled nad registry. V minulých letech my jsme dospěli k zúčtování za úhradu. U zúčtovacích míst posledních let existují zde tedy přirozené monopoly a ty by neměly eh, vlastně účtovat eh, příliš vysoké ceny za své služby. Děkuji mnohokrát. Myslím, že jste vyčerpal naše otázky. Máme tu ještě několik minut. Nevím, zda máte pocit, že jsme se na něco nezeptali a o čem vám chcete říci. Chtěl bych poděkovat výboru, chce poděkovat paní předsedkyni, byla to pro mě čest a pokud vám můžeme pomoci, můžeme být užiteční, tak nám dejte vědět. Děkuji mnohokrát, určitě toho využijeme a můžeme ještě jednou vám alespoň takto poděkovat. Um, right, there'll be a, a short interval of about five minutes. Dojde ke krátké pětiminutové přestávce a potom budeme pokračovat.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 Right, if everybody could take their seats again, we should proceed. Posaďte se prosím, tak abychom mohli mm, zahájit eh, další blok. A ještě eh, předtím, než zahájíme slyšení, dovolte, abych se vrátila k prvnímu bodu našeho programu, a to bylo přijetí dnešního programu, což jsem zatím neudělala. Eh, takže to musíme skutečně formálně udělat, jinak nesplníme to, co se od nás požaduje, takže doufám, že mohu konstatovat, že program eh, na dnešní zasedání i odpoledne i zítra tedy je přijat. Teď můžeme přejít ehm, eh, k vlastnímu slyšení, které se bude týkat přeshraničního řízení. Eh, bankovního sektoru. Máme na programu čtyři řečníky, eh, kteří eh, přednesou nejprve své prezentace. Ty prezentace by neměly být delší než 10 minut a potom budeme mít příležitost vyměnit si názory k tomu, co zde zazní. Dovolte, abych teď představila všechny řečníky, dovolte, abych jim vaším jménem poděkovala za to, že přijali naše pozvání. Budu je představovat tak, jak budou hovořit. První je Stanislav Kluža, což je předseda Polského úřadu eh, finančního dohledu, dále Karmin Lamanda, eh, viceprezidentka a členka výboru pro řízení UniCredit, je také vedoucí institucionální a regulační strategického eh, výboru v UniCredit, Dirk Schönmacher, je děkanem eh, eh, Vysoké školy finanční v Duisburgu a nakonec doktor Rian Aydem z Fine Juse a z CEPSu. Eh, ještě jednou bych vám všem chtěla poděkovat. Pardon, tady jsem dostala informaci, že jsou k dispozici také písemné projevy, takže budete mít ještě příležitost konzultovat tyto věci na základě písemných um, ehm, podkladu. Já bohužel budu muset teď na chvíličku odejít. ten z místopředsedů se uh, ujme uh, vedení tohoto slyšení v době mé nepřítomnosti. Prvním řečníkem tedy je pan Stanislav Kluža. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych eh, vám nejprve rád poděkoval za to, že jste mi dali příležitost zde eh, pohovořit o eh, e, zkušenostech našeho dohlížecího polského orgánu v oblasti přeshraničního řízení krizí v bankovním sektoru. Eh, týká se to hlavně naší reakce na finanční krizi. Vím, že máme eh, poměrně málo času, jsme omezeni časem a proto se pokusím eh, na úvod být velice stručný, potom budete-li mít nějaké dotazy na mě, já velice rád na vaše otázky a připomínky budu reagovat po těchto prezentacích. Chtěl bych se zabývat následujícími věcmi. Za prvé, Jde mi o to ukázat, že finanční eh, eh, důsled, jaké jsou finanční důsledky pádu některých eh, potenciálních potenciálního pádu některých bánek. Dále potom se budu zabývat tím, co vlastně vytváří důvěru v oblasti řízení rizik. Ta první obrázek je možná trošku provokující ale myslím si, že eh, si klade otázky, které souvisejí s tím, jak by se měla dále ubírat naše diskuse. Za prvé, kdo by vlastně měl platit za ty padlé eh, banky? Tato otázka je skutečně mimořádně důležitá, protože krize není něco, co jsme už zažili v minulosti, ale je to něco, co bychom vždy měli být schopni Eh, předvídat také do budoucnosti, čili kdo bude platit za tu příští krizi. To je věc mimořádně důležitá, protože ta současná krize vlastně eh, za ní zaplatili eh, daňoví poplatníci. Možná, že to trošku ze všeobecní, ale obecně se dá určitě toto konstatovat. Jinými slovy, tentokrát to padlo skutečně na daňové poplatníky. Kromě toho můžeme také říci, že daňoví poplatníci budou vždycky mezi těmi, kteří budou vítáni eh, jako plátci eh, jakýchkoliv eh, budoucích ztrát. Čili toto je skutečně otázka naprosto zásadní. Nechci ještě druhý obrázek, ne, druhá otázka ta druhá otázka se týká toho, že vzniká jakýsi nový horizont, jakýsi nový kandidát, který by mohl platit eh, za eh, krizi. Podíváme-li se na poslední návrh Evropské komise, tak eh, tam se objevují návrhy, že by to se mohlo řešit například transferem aktiv. z poboček eh, na eh, adresu eh, domácích entit, ale takovýto transfer aktiv by znamenal, že náklady na krizi se vlastně přenášejí na menšinové akcionáře, na kreditory a to si myslím, že je věc velice zásadní protože ti by platili potom za chyby, které, eh, ke kterým dochází na mezinárodní fóru. To znamená, otázkou je, jak toto řešení by vlastně mohlo odpovídat těm eh, obecným pravidlům, která existují v Evropské unii. A myslím si, že by to také mohlo narušit určitá evropská pravidla, evropské úmluvy. E, toto řešení pro budoucnost by v žádném případě neznamenalo snížení e, rizik finančních institucí, které působí na trhu. E, v našem výzkumu se dostáváme k určitému třetímu možnému řešení a dnes já bych se rád soustředil právě na tuto třetí možnost. Zde jsou tři eh, prvky, které jsou zásadní pro toto řešení. To první je otázka eh, regulace takzvaných systemicky důležitých eh, finančních institucí. Za druhé potom, jakým způsobem se postarat o správné řízení likvidity a otázek s tím souvisejícími a dále to souvisí i s diskusí o tom, jak bychom měli navrhovat eh, ty takzvané eh, eh, systémy garancí vkladů, kdy takovýto model by nám do určité míry umožnil i zabránit vzniku krize, alespoň do určité míry, protože by odstranil takzvaný morální hazard. Pojďme teď tedy k tomu druhému obrázku. Tady eh, vidíme, že jasná regulace těch velkých finančních institucí je naprosto zásadní. Jestliže se podíváme na to, kolik stálo eh, v roce 2008, kolik stála ta záchrana těch největších finančních institucí, pak je nám jasné, že pokud nebudeme mít žádné jasné a dobrá, jasná a dobrá řešení, která budou regulovat chování těchto velkých finančních institucí, tak eh, ten potenciál rizika bude obrovský a s tím souvisí i obrovské náklady. To souvisí s úlohou státu. Eh, stát by měl mít možnost eh, určovat pravidla, která budou souviset s aktivitou a také s rozsahem a velikostí finančních institucí. Stát by nikdy neměl umožnit zisk pro soukromý sektor a ztrátu pro veřejnost. Jinými slovy, stát by měl mít dostatečné pravomoci, aby mohl dopředu už reagovat a ne pouze reagovat retrospektivně. Dále je zde další otázka, která s tím souvisí, a sice jakým způsobem by eh, měl stát určit, eh, určitou množinu kritérií, která by se pak aplikovala eh, eh, na eh, finanční instituce v tom smyslu, aby skutečně zaváděla ty adekvátní garance. Dále si myslíme, že důležitou otázkou, která s tím vším souvisí, je otázka likvidity. To je otázka, o které se v současné době až tak často nehovoří, ale pro nás, my v Polsku jsme Eh, vlastně vytvořil jakýsi dohlížecí instrument, který souvisí s likviditními normami. Nepatří to eh, eh, pod nějakou kapitálovou směrnici, nesouvisí to s žádným nařízením Evropské unie, ale myslíme si, že existuje skutečně potřeba mít určité řízení eh, likvidity, ať už se to týká jednotlivých poboček ale, nebo těch eh, matek, ale eh, jsou to věci, které jsou naprosto zásadní pro řízení a zvládnutí krizí v budoucnosti a také to může zabránit tomu rychlému rozvoji některých situací, ke kterým by mohlo v krizové situaci dojít Eh, likvidita znamená také eh, schopnost eh, zvažovat všechny závazky. Tady máme příklad firmy Northern Rock. Tady vidíte, že kapitál je velice malou položkou na té rozvaze. Takže tady jsou poměrně velká pasiva eh, jasná z této rozvahy, takže tady likvidita je naprosto zásadní. V Polsku máme konkrétní eh, instrument, který nám umožňuje to, že e, instituce je daleko stabilnější, kdyby došlo k nějakému krizovému tlaku, kdyby vznikla nějaká riziková situace, tak taková, ta, takovýto, takováto instituce by měla být schopna přežít minimálně 40 dní e, a to i pod určitým potenciálním e, tlakem. A toto je velice důležitá věc, to je můj poslední obrázek, to souvisí s tou diskusí, ke které teď dochází v Evropské unii, to souvisí s těmi eh, systémy garancí. Eh, na tomto obrázku máme velice eh, užitečné srovnání ukazující, Eh, rozsah eh, vkladu u eh, nejvýznamnějších evropských bank a tady také ukazujeme, jakým způsobem tyto banky se ocitli v problematické situaci během posledních dvou let. Neexistuje tady žádný náznak, že by existoval nějaký systém garancí, který by býval vyřešil tu eh, situaci jinými slovy. Otázkou je, jakým způsobem můžeme zabránit podobné krizi. Otázka je, jak můžeme řídit situaci, která by ve svém důsledku potom vedla ke snížení eh, morálního hazardu finančních institucí, které jsou součástí trhu. Myslím si, že je naprosto zásadní, aby DGS, aby se, abychom o těchto DGS, o těchto systémech garancí zahrnuli i úvahy o takzvaných krizových situacích a jak by tyto věci měly být eh, pokrývány eh, těmi finančními institucemi, které jsou, které jsou vlastníky těch institucí, které se dostanou do potíží, protože si myslím, že to by také znamenalo větší šanci, že se nám podaří omezit eh, ten eh, potenciální morální hazard a morálně hazardní chování institucí, které se na trhu pohybují. Myslím si, že kdybychom se eh, soustředili na vytvoření pouze jednoho systému těchto garancí pro celou Evropskou unii, tak si myslím, že by to nebylo správné, protože by to dokonce mohlo i vést k nárůstu toho potenciálního morálního hazardu, protože finanční instituce by si jenom hrály s těmi možnostmi, které mají, ale nebyly by vůbec za ty věci zodpovědné. Takže já doufám, že tímto krátkým úvodem eh, jsem vám eh, dal možnost eh, na tyto věci připomínat. La palabra Lamanda. Děkujeme panu Kluzovi, A teď se ujme slova paní Karmín Lamanda. Dobře, já jsem chtěl nejdřív poděkovat parlamentu za pozvání a Rád bych vycházel ze své zkušenosti, když jsem pracoval v eh, Banka d'Italia, eh, která zvládala velké krize. Eh, vidíte, že jsem vám rozdal svoji prezentaci a budu se ji víceméně držet. Nejdříve několik připomínek důležité je eh, mít silný evropský systém eh, dohledu. Potřebujeme silný dohledový orgán, potřebujeme systém dohledu takový, do kterého členské státy eh, budou zapojeny a který bude kvalitní a bude schopen předcházet krizím a zvládat krize s vynaložením jenom nízkých nákladů který, se bude, eh, který bude schopen postarat se o to, aby eh, nemusel nikdo platit za chyby někoho jiného. Tolik úvodem. A o co jde? Eh, jde o bankovní koncerny, jako například je náš koncern, Eh, nebo holding, kde je združeno velké množství velkých bank, které jsou eh, usazeny v různých členských státech. Eh, potřebujeme mít nástroje, abychom zvládali finanční integraci, abychom uskutečňovali vnitřní trh v Evropě, abychom vytvořili stabilitu v této důležité fázi musí, eh, stabilita musí být chráněna eh, i díky Mezinárodnímu měnovému fondu a eh, dohodami s ním uzavřenými. To jsou všechno pozitivní prvky, ale neexistuje, není žádný důvod, abychom se zbavovali dosažených výhod nechceme přikročit k, protekcionismu v Evropě. Komise eh, předložila důležité návrhy eh, zaměřené na to, aby evropský dohled eh, byl vytvořen a fungoval a já si myslím, že cesta k uskutečnění, k realizaci tohoto opravdu této silné instituce musí prodělat různé etapy. V parlamentu proběhla důležitá diskuse, která vyzněla pozitivně okam, kdy mluvíme o krizi, kdy je banka v krizi? Tehdy, když trh uh, nemá v tuto banku důvěru. Uh, pak banka není schopná eh, mít dostatek likvidních prostředků, ručit za vklady a dostává se do krize. Nejprve je to tady krize likvidity a v takové situaci potom, co banka udělá? snaží se eh, prodávat svá aktiva, aby se dostala k likvidním prostředkům, aby zachovala svou likviditu. A tento prodej aktiv eh, je důležitý krok, ale současně ehm, se snižuje hodnota banky a vlastně se prohlubuje krizová situace, což má dopady eh, nejen na aktiva nebo na hodnotu banky jako takové. Důležité je tedy v takovéto krizové situaci v okamžiku, kdy dojde na, k narušení důvěry, aby Eh, orgány příslušné byly okamžitě schopny zasáhnout a eh, ve správní radě mateřské společnosti eh, mít takové lidi, kteří tu krizi jsou schopni zvládnout. Pokud se podaří krizi zvládnout v rámci mateřské společnosti, pak to má jednu velkou výhodu. A sice tu, že riziko že se předchází tomu riziku, že by došlo k nějakému zneužití nebo k nějakému ilegálnímu řešení. Pokud máme tedy osobu v mateřské společnosti, která eh, požívá důvěry a která eh, je schopna převzít krizové řízení, eh, jaké důvody existují pro to, nebo jaká logika by, eh, jakou logikou bychom se měli nechat vést. Musíme eh, se postarat o finanční stabilitu, o znovu nabití důvěry eh, v tuto banku a musíme se snažit vyhnout se tomu, aby daňoví poplatníci nesli příliš vysoké náklady. To jsou základní principy a pokud se tyto principy podaří dodržet, pak eh, se musíme snažit také eh, o to, aby eh, byla hájena i práva soukromých akcionářů. Jaké nástroje máme k tomu, abychom zvládali krize, řešili krize, kromě nástrojů vnitrokoncernových? musíme mít informace, zkušenosti a kompetence eh, a údaje. Eh, musíme mít eh, politické nástroje, pomocí kterých je řízen koncern a který musí být dány k dispozici také příslušným orgánům. Potom je možné už, že už tato opatření vedou k tomu, že se podaří krizi zvládnout. E, nejposlednější krize ale nám jasně ukázala, e, že zkušenost je jiná. Co se stalo? Byla to krize, kdy, která vlastně mm, teď mluvím o krizi, která e, se týkala jednoho koncernu, nemluvím o systémové krizi, já mluvím o krizích zaměře, se zaměřením na konkrétní koncerny protože z nich se ta systémová krize může vyvinout. Co se stalo při poslední krizi? Eh, banky potřebovaly středně dobou likviditu, nebyly schopny na trhu eh, se k ní jaksi dopracovat a banky eh, chtěly tedy tu střednědobou likviditu na trhu ji ale nezískali a příslušné orgány neměly eh, odpovídající nástroje. Centrální banky dodávaly likviditu na trh a doš, pak došlo, eh, tedy snažili se, aby došlo ke změně eh, z přístupu a stá, to se ale nestalo, takže státy musely zasahovat a Eh, financovat banky. To je ten hlavní problém, kterému musíme předcházet. A já bych měl takový návrh. Měli bychom um, vytvořit eh, takový eh, orgán, který by, ve kterém by byl za, zapojen jak veřejný, tak i soukromý sektor. Eh, určitě by to bylo užitečné, když bychom na evropské úrovni měli takovou strukturu, která by nám pomáhala čelit těmto fenoménům. Banky by například mohly dát k dispozici vlastní kapitál, státy by mohly přidat také určitý kapitál a takovéto orgány by měly být schopny eh, opravdu eh, v rámci zvládání krizí poskytovat na trh, dodávat na trh jaksi středně doba eh, aktiva, aby důvěra v bankovní sektor mohla být obnovena. A v okamžiku, kdy krize vede k platební neschopnosti, pak by tento fond, tento tento orgán se zapojeným, zapojením bank měl přispět k tomu, aby eh, jak si byly z jeho prostředků uhrazeny náklady na eh, zvládání krize nebo náklady vyvolané tou krizí. Co jsme udělali? Dvě věci. Jednak jsme eh, vytvořili silnou dohledovou strukturu, vytvořili jsme nástroje na předcházení krizí a na řešení krizí. Dále jsme tím tak ale zvýšili to morální riziko ehm, a abychom mohli čelit také tomuto fenoménu, ehm, k tomu si myslím, že existuje jediné řešení. Ehm, musíme první řadě eh, prověřit, eh, jestli neexistuje nějaká možnost zachránit eh, alespoň část, tedy ne vše spasitelné řešení, ale alespoň částečné řešení. Zachránit například ty akcionáře, kteří jsou nejzásadnější. Pokud máme tedy jenom dílčí řešení, dílčí záchranu, v normální krizi máme čas, nebo během krize eh, v reálném hospodářství máme určitý čas eh, na to, abychom pochopili, o co přesně jde, jestli stát se může a chce zapojit Eh, máme čas mluvit s věřiteli, hledat řešení. Ale pokud jde o banku, tak takovýhle čas nemáme, protože banka musí mít dostatek kapitálu, eh, protože když banka zkrachuje, eh, tak dojde k obrovským milionovým ztrátám. Čili potřebujeme právní nástroj, na základě kterého bychom, by banky byly i nadále schopny zachovat jaksi svůj provoz, a řešení by mohlo spočívat v tom, eh, že provozní činnost banky eh, zůstane zachována ale jenom někteří akcionáři eh, si zachovají svá stoprocentní práva, jiní akcionáři například by podepsali eh, určité smlouvy, eh, že budou, že jaksi kontinuita jejich práv bude zachována jenom na určité procento, 60-70%, na určité konkrétní období do té doby, nežli se podaří skutečně banku zachránit. A v tom mezidobí by tedy byla operativní činnost banky banky eh, dále eh, provozována. Eh, samozřejmě by tady musely být uzavřeny příslušné smlouvy mezi bankami a akcionáři, například také ve spolupráci s vládami či státními orgány, pomocí kterých by se opravdu přesně naformulovalo řešení Eh, je, bylo by potřeba také se postarat, je, celé to musí vést k tomu, aby ta krize opravdu byla zvládnuta. Tolik můj stručný úvod a těším se na diskusi s vámi. Muchísimas gracias, señor Lamanda. Tiene la palabra el señor Děkuji panu Lamandovi a dalším řečníkem je pan Schumacher. Uh, Děkuji za dnešní pozvání, pane předsedo. Chci poděkovat výboru ICON že se zabývá tímto významným tématem. Mám tu čtyři otázky, které se pokusím postupně probrat. A chtěl bych zdůraznit, že práce týkající se přezraničního krizového řízení se také týká celého systému evropského finančního dohledu a vznikne z toho nový regulační rámec. Tedy jaké jsou výzvy pro velké přezraniční banky, téma morálního rizika, téma financování, to je klíčová otázka, o tom hovořili kolegové. A konečně, jak by ten celkový rámec měl vypadat, když se podíváme na první otázku přeshraniční bankovnictví. To, co jsem dělal před krizí, tedy máme tu finanční trilema. Máme tři cíle. Finanční stabilita, finanční integrace, tedy přeshraniční banky a národní úřady. A tyto tři prvky tedy jsou ve vzájemném rozporu. Tedy pouze dva ze tří mohou, eh, dva ze tří cílů mohou být sloučeny a jednoho je třeba se vzdát. Chci zdůraznit, že status quo a integrace na vnitřním trhu nepředstavuje stabilitu do budoucnosti. Buď více Evropy nebo méně Evropy do budoucnosti. A tady zdůrazním na další průsvitce, že zde tedy směřujeme k celosvětové finanční stabilitě a vzdáme se tedy předhraničních mezinárodních bank. A slyšel jsem také, že v podstatě se volá po ceřných společnostech a pokud vlastně ceřná společnost bude mít vlastní informační systémy, takže vlastně už nepředstavuje přeshraniční banku. A já si kladu otázku, zda je to konec vnitřního trhu. A nebo alternativou je to, o čem dnes jednáme abychom se posunuli od národního k evropskému řešení pro jednotlivé součásti dohled. A tady jsme řekli, že to je první krok, pojištění vkladu a sdílení břemene. K těmto tématům se vrátím. Začnu tím, že jsme všichni velmi znepokojeni že vlastně daňoví poplatníci uhradili náklady současné krize. A chci zdůraznit, že třeba to řešit, jak pojistit disciplínu, na, jak zajistit větší míru disciplíny na trhu. A to dvěma cestami. Snížit pravděpodobnost úpadku, tedy zajistit, aby banka krachovala tedy pomalej. Jde o míru pakového efektu, protože pokud je celý systém příliš závislý na pakovém efektu, tak krizové situace se rychle hrotí. A první ztráty by měly být skutečně neseny samotným, samotným bankovním sektorem. A za druhé, jak snížit dopad úpadku. A zde je koncept tedy závěti připravené dopředu, kdy v rámci G20 byla tato otázka koncipována, jak tedy mohou úřady řešit situaci bank, které se dostanou do potíží. A zde tedy máme větší možnosti, jak už jsem řekl, buď zachráníte banku, anebo ta banka jde do likvidace. My jsme si četli přes víkend zprávu z Limy a víme, jak se může taková e, likvidace komplikovat. Já bych zde jako ekonom chtěl přednést jedno varování. Každý představitel akademického světa má svou vlastní představu, ale pokud tedy zde náklady jsou tak vysoké a banky se stanou nákladné, tak nebude možné poskytovat eh, úvěry. A proto je velmi důležité zvolit to, co je třeba, a ne slučovat, spojovat všechny návrhy. Já uvedu to, co je nejnalehavější. Chtěl bych zdůraznit eh, pojištění vkladu. Je to podobné Spojeným státům, když se podíváte na velkou hospodářskou krizi, tak každý stát měl svůj, svůj vlastní systém pojištění vkladů, který byl velmi nestabilní. A to je velmi podobné tomu, co se stalo v, na Islandu. Státy nebyly dost velké, aby měly důvěryhodné systémy pojištění vkladů. A já bych zde řekl, že je naléhavé u přezraničních bank, vzhledem k tomu, že fungují v několika státech a vklad, vkladatelé jsou v různých státech, je třeba, abychom vytvořili pojištění vkladu na této úrovni. A samozřejmě souhlasím s předřečníky, že banky by to měly hradit. To znamená, že by zde mělo, měly být tedy poplatky za pojištění ex ante opírající se o cenu rizika. To je nejdůležitější věc pokud nemáme tedy eh, žít cestou jinou, než je vnitřní trh, bez pojištění vkladů tedy není možné otvírat pobočky v jiných zemích po situaci v Islandu. Čísla dvě a tři jsou dvě možnosti. Buď je možné vytvořit fond, anebo říci, pokud se to stane, tak mám určitý model, jak rozložit náklady, rozložit břemeno A zkušenost nám říká, že žádný fond nemůže řešit situaci velké banky. Když se podíváte na Spojené státy, FDIC, která je řádně financovaná, nemůže řešit situaci velkých bank. Může řešit eh, bankrot. Malé nebo střední banky to dokážou do několika, dnů, až jsou velmi efektivní, ale u velké banky to prostě možné není a já to uvedu i u toho fondu pro vyrovnání. Pokud to budeme řešit, tak můžeme řešit situaci malých bank. Zatím se zabýváme systémově významnými finančními institucemi, jako je Unicredit, Deutsche Bank a podobně. A fond nebude nikdy dostatečný. Navíc to bude procyklické, to znamená, že vlastně velké náklady budou fungovat pro Začněme tedy pojištěním vkladů a vytvořme důvěryhodný systém pro sdílení břemene. Sdílení břemene je velmi rozporné, jak všichni víme, i na vládní úrovni z hlediska Řecka v současnosti. A problém sdílení břemene není, že Peníze jsou k dispozici kdykoliv je potřebujete, ale v případě potřeby víte tedy, jak postupovat. A já bych navrhoval, abychom začal, začali malým krokem, tedy systémem vůle napsané, tedy poslední vůle napsané eh, dopředu, kde bychom postupovali od spoda nahoru a a řešili bychom situaci velkých přeshraničních bank. A například v případu Skandy, abychom řešili situaci ve čtyřech skandinávských zemích. A konečně krizový rámec za prvé, jak by mohl fungovat. Skutečně musíme zjednodušit strukturu bank, Některé velké skupiny mají někdy více než tisíc právních subjektů a, a vlastně nikdo nerozumí struktuře. A potřebujeme mít také možnost eh, včas zasáhnout z hlediska orgánu dohledu a v krizové situaci z hlediska morálního rizika První by měli přicházet o prostředky akcionáři a pokud dojde k rozdělení banky na systémovou a nesystémovou součást, pouze se bude zachraňovat část systémová a ta druhá půjde do likvidace a to umocní disciplínu na trhu. A u té systémové části tam je možné uplatnit eh, model rozložení břemene podle poslední vůle a ta část, která jde do úpadku, tak tam bych se přimlouval za to, aby zde existovaly závazné pokyny. Je třeba mít systém vyrovnání, který se bude týkat eh, bank v likvidaci. A, a standardizovaný systém umožní, že vlastně dojde k ukončení činnosti systémovým způsobem. A to je moje poslední průsvědka, aby to fungovalo Nemůžeme se spolehnout na nezávazné dohody, protože tyto dohody jsou nezávazné a když nastane krize, tak prostě už nefungují. Potřebujeme mít příslušné předpisy, do kterého by byl zapad Evropský parlament. A poslední otázka je, kdo to bude v eh, krizové situaci provádět. Já za běžných okolností nejsem proto, aby existovaly příslušné agentury, ale tady bych chtěl varovat před eh, vynalézáním příliš mnoho nových agentur. Měli bychom postupovat na evropské úrovni, souhlasím se zpravodajem v tomto směru, ale chtěl bych říci, že pokud jde o nové orgány dohladu, myslím, že obsahují velmi jejich statuty obsahují velmi důrazné ustanovení a to je velmi užitečné. A když nic jiného, tak bych chtěl zdůraznit toto. Tedy Evropský orgán dohledu může působit v celé Evropě a může tedy v oblasti vyrovnání postupovat eh, velmi rezolutně. Děkuji. Děkuji za tyto poslední poznámky. ty byly velmi vhodné. Eh, děkuji, že pozvání a na, což mi dává možnost, abych se vyjádřil k těmto věcem eh, z pohledu koncových uživatelů. Eh, souhlasím s tím, co se zaznělo od mého předřečníka a teď dovolte, abych tady se zaměřila na ten pohled konečného eh, uživatele eh, a také na základě zkušenosti z mé práce pro CEPS a Finus. Finanční zmatek, který dopadl na finanční trhy, zcela jasně ukázal, že ten předcházející přístup eh, k regulaci není dostatečný a nezajišťuje eh, stabilitu finančního systému. Uživatelé, ať už to byli ti, kteří si ukladají peníze, nebo eh, drobní investoři, ztratili veškerou důvěru ve finanční sektor. Velice často přišli o veškeré životní úspory. Eh, důvěra tedy v současné době neexistuje a bude to trvat nějakou dobu, než tuto důvěru opět obnovíme. Ironí toho všeho je to, že nejen, že došlo eh, k tomu, že regulace selhala, ale vlády se rozhodly eh, uvolnit obrovské částky peněz daňových poplatníků na to, aby zachránili nemorální banky a také vlastně těmito penězi platí za nedostatečnou kompetenci regulátorů. Dnes je jakýmsi mýtem hovořit o tom, že máme eh, systém eh, řízení krizí v bankovním sektoru. Eh, naopak morální hazard stále existuje a neexistuje žádná tržní disciplina. Možná, že by bylo lepší vytvořit určitý rámec pro přes hraniční řízení krizí Ehm, tak abychom e, zabránili tomu, aby v budoucnosti veřejné peníze byly používány na záchranu soukromých e, entit, ale také bychom měli zabránit tomu, aby došlo k zabetonování e, aktiv bankovních na jednom území. Myslím si, že toto řešení není adekvátní pro zajištění finanční stability v Evropské unii, ani nezajišťuje ochranu spotřebitelů, ani není dobré pro vnitřní trh. Eh, jestliže eh, věříme tomu, že eh, rámec Evropské unie by byl užitečný pro řešení příští krize, potom možná by stalo za to se zamyslet nad některými obecnými úvahami. Jestliže vycházíme z globálních a nadnárodního charakteru moderního bankovního systému, potom to, že evropští regulatoři a dohlížecí orgány nemají k dispozici časný intervenční mechanismus, který by řešil banky, to je situace, která už není udržitelná. Proto podporujeme vytvoření povinného systému eh, časného zásahu. Eh, podle našeho názoru, pokud eh, mají být tato opatření efektivní, potom regulátoři a dohlížecí orgány musí mít kapacitu a také pravomoci a zdroje na to, aby mohli zasahovat dostatečně včas a aby mohli zabránit tak přeshraniční bankovní krizi. Takovéto zásahy musí být vždy založeny na eh, do, dohodnutých eh, instrumentů, ať už kvalitativních nebo kvantitativních. Regulatoři a dohlížící orgány musí mít možnost dělat následující věci. Za prvé identifikovat a zabránit krizi, což vyžaduje efektivní monitorování přeshraniční jak sektorových, tak individuálních eh, finančních pozic jednotlivých bank a také aplikaci regulačních nástrojů, včetně skutečně dobře fungujícího ehm, e, důsledného dožadování se kapitálových, e, kapitálové adekvátnosti a likvidity a tak dále. Dohlížící orgány nemohou e, fungovat v izolaci, musí koordinovat své činnosti s makroregulátory a centrálními bankéři tak, aby skutečně byli schopni adekvátním způsobem řídit akumulaci finančního rizika v makroekonomickém kontextu. Jinými slovy, dohled by neměl být nikdy prováděn eh, na mikroúrovni a v izolaci. Z tohoto pohledu je potřeba si uvědomit, že zásadní je naprosto kvalita dohledu. Eh, dohlížecí orgány eh, pochopitelně také dělají chybu. Úloha Evropského dohlížecího orgánu je proto naprosto zásadní právě pro zlepšení Eh, situace v oblasti dohledu u, nad eh, eh, přeshraničními institucemi. Za druhé je potřeba, abychom vždy zasahovali co nejdříve. Musíme být schopni interpretovat jak tvrdé, tak měkké signály a to ve spolupráci s makroekonomickými autority, ať už je to Rada pro systémová rizika nebo Evropská centrální banka. Politikové a regulatory by měli mít pravomoc eh, zasahovat eh, tak, aby eh, snížili riziko ehm, ehm, nesolvencem. Je potřeba zajistit interakci mezi jak mikro, tak makroindikátory. Mohla byste prosím vás trošičku pomaleji mluvit, říká paní předsedkyně. Eh, toto je možno definovat eh, prostřednictvím interakce mezi různými mikro a makroindikátory, včetně, jako, včetně úrovně základního kapitálu, likvidity a e, úrovně e, akumulace rizika na úrovni státní, regionální a mezinárodní. Jestliže máme dosáhnout takovéto regionální a mezinárodní spolupráce, Eh, tak je potřeba si uvědomit, že právě regionální spolupráce je naprosto zásadní. Dohodnicí eh, orgány musí mít eh, spolupráci, aby v koordinaci s ostatními mohli změnit řízení a také vyměnit členy představenstva, tak aby mohli využívat Eh, svých pravomocí k tomu, aby mohli jakékoliv porušení disciplíny okamžitě eh, napravit. Co se týče řízení krize, eh, díky mechanismům ex post můžeme zajistit lepší řízení té naší lodi na rozbouřeném moři. Je Eh, potřeba se věnovat takovým věcem, jako je například úloha centrální banky, jako jsou systémy zajištění eh, vkladů a tak dále. Zásahy, přímé regulační eh, zásahy jsou naprosto zásadní pro to, abychom dosáhli stability a ochránili spotřebitele. Systémy garancí vkladu jsou naprosto zásadní také pro ochranu vkladatelů. Eh, je potřeba eh, zabránit vzniku eh, konkurenčních deformací. Takže všichni vkladatelé by měli být vždy seznámeni se všemi relevantními údaji. Velké nadnárodní banky mají obrovské zdroje, tak jak se o tom již ostatně hovořilo, a právě tyto banky musí mít systém garancí vkladů. Kombinace Ehm, eh, toho, tak jak se tyto věci dělají dnes, už není adekvátní. Proto musíme mít dostatečné finance k dispozici a měli bychom upřednostňovat eh, soukromé eh, před finanční mechanismy, ale ani to nebude stačit, čili bude potřeba tyto věci doplňovat dalšími finan, z dalších finančních zdrojů. Dále využití různých opatření pro řešení krize. Existují, je, existuje potřeba konkrétních opatření, Eh, pro řešení eh, těchto krizí. Je potřeba to, čemu se říká living wills, ale dostatečným způsobem analyzovat. Myslím si, že jeden z cílů eh, je zavedení určitého režimu, který by zajistil finanční stabilitu, integritu a pokračování plateb, dále ochranu spotřebitelů a tak dále. Jinými slovy, všechny ty ztráty by neměly jít na vrub vkladatelů, těch, kteří si šetří ehm, a e, daňových poplatníků. Potřebujeme mít plně, plně harmonizovaná pravidla. To je věc, která je naprosto zásadní a úloha e, Evropského dohlížecího orgánu je zásadní. Evropská bankovní, eh, eh, bankovní úřad EBA by měl být také správně koordinován a měl by mít eh, také pravomoci nad vnitrostátními úřady. Jako člen Finuse chtěla bych zdůraznit význam správného řízení a zprávy a zodpovědnosti relevantních dohlížecích úřadů na úrovni vnitrostátní i evropské. Jestliže chceme zajistit bankovní stabilitu a e, ochranu spotřebitelů, potřebujeme mít také e, e, uživatele zastoupeny v těchto úřadech. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní přistoupíme k vystoupení zpravodajky. Elisa, Eliso, prosím, uměte slovo. Nejdříve chci poděkovat za veškerou odvedenou práci, za vaše příspěvky. A v této krátké době je důležité maximálně využít vaše zkušenosti a vaše znalosti v několika otázkách. Jedna z věcí se týká prvního z řečníků. Jde o souvislost mezi národními zájmy a evropským zájmem. A to je věc, která je těžko zvládnutelná, když dojde ke stabilizaci společných pravidel a uzavřeme veškeré dohody o krachujících bankách, jak zajistíme jednotlivé národní zájmy u přeshraničních velkých bank. Jaká je úloha regulátora? Je kolegium dohledu dostatečně významné a bude evropský zájem zachován, bude chráněn velkými subjekty. Jak ochráníme tento aspekt? A když půjdeme od jedné instituce k druhé, budeme schopni zajistit sdílení břemene v situaci před krizí. Druhá otázka souvisí s vyjasněním. Z mého hlediska účelem těchto mechanismů by nemělo být vlastně účelem by neměl být směšován s, s ochranou zájmu banky a omezením dopadu na banku. Pokud jde o, zejména pokud jde o náklady na daňového poplatníka. S přilenutím k tomu má druhá poznámka se je následující. Chápu, že existuje určitá konvergence mezi tím, co probíhá už v současnosti, pokud je o pojištění vkladů ale můžeme očekávat, že tyto prostředky budou využity v případě úpadku nebo v situaci před úpadkem a zákroku příslušných úřadů před úpadkem. Můžeme si představovat, že nebudou jiné zdroje, kromě systému pojištění vkladů, které vzniknou za určitým účelem. Protože účelem systému pojištění vkladů je z mého hlediska zajistit, že tedy vkladatele budou chráněni a nikoli to používat pro předběžné operace, které jsou zde navrhovány všemi řečníky. Třetí věc. Můžeme vlastně na jakém základě můžeme spustit fungování těchto předkrizových mechanismů, pokud existuje tolik různých právních systému na národní úrovni, které, o které se tyto zákroky opírají. Musíme čekat na to, až nastane předkrizová situace, aby zasáhl tedy evropský orgán. Profesor Šermárko zdůraznil, že bude třeba uvažovat o určitém dalším 28. režimu a předtím ještě můžeme se spolehnout na to, že fungování jednotlivých nástrojů bude možné bez toho, abychom řešili problém práv akcionářů podle jednotlivých eh, legislativních úprav, v kterých žijeme. Jak vlastně můžeme zajistit eh, funkčnost předkrizových mechanismů? Spouštěcí mechanismy má třetí otázka kdo je schopen tyto spouštěcí mechanismy definovat a kdo je schopen definovat soubor spouštěcích mechanismů, který bude objektivní, transparentní a současně bude odrážet eh, všechny možné limity a omezení a kvalitativní informace, které musí vlastně být eh, v kompetenci regulátora, aby mohl být funkční. A konečně má poslední otázka. Můžeme eh, vlastně se smířit s tří nebo čtyř vrstvovým systémem, kde podle určité metodiky systémové riziko, instituce, které zhrší systémové rizika, Vlastně další vrstva bude pro přeshraniční instituce, další vrstva pro národní instituce, které mohou řešit systémové rizika. A tady se vracíme k systémovým institucím. A může tedy Evropský bankovní úřad být skutečně v kompetenci? Může řešit tedy tyto otázky, Evropský bankovní úřad a je ten model funkční, protože mnoho lidí se přimlouvá za homogenní systém pro všechny, protože jinak vzniká nejistota na trhu. Můžeme tedy přijmout tento systém jako přechodný mechanismus, který se vyvine v něco eh, harmonického a homogénního do budoucnosti. A nakonec pokud eh, zde bude vzájemné propojení jednotlivých subjektů a pokud bude tedy existovat ten fond pro vyrovnání, tak bude v rukou EBY, anebo to bude na vyšší úrovni v tom společném rámci, kde budou úřady pro cené papíry, pro pojištění a pro bankovní dohled a i když to bude delegováno na EBU, bude vlastně existovat společné povědomí této vzájemné propojenosti těchto subjektů, tedy celá řada otázek a omlouvám se, protože jsou to zásadní věci. Nechci ty otázky směřovat na jednoho z vás a já bych stála o společný názor od vás, od všech. Děkuji. Dobrá, to je výzva. Takže vzhledem k tomu, že Eliza jako zpravodajka má opravdu mnoho otázek, vrátím se na naše řečníky, k našim řečníkům a budou ještě, bude ještě prostor pro stínové zpravodaje a další v dalším kole. A asi ty otázky tedy shrnu do jedné. Chce někdo zahájit, anebo to vezmeme v pořadí, jak jste hovořili? Pan Kruze. <clears throat> Děkuji. To jsou velice důležité otázky. Za prvé tedy ten vztah eh, mezi národními, vnitrostátními zájmy a evropskými zájmy. To by měly být stejné zájmy, ne? Hovoříme zde o Evropské unii, takže bychom měli mít stejné zájmy a to je finanční stabilita Evropské unie. Toto je veřejný statek, který vlastní celá Evropská unie. Domníváme se, že e, něčeho takového můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud bude existovat stabilita na místních trzích. E, jestliže se podíváme na to, jaký byl původ těch bývalých e, krizí, ať už regionálních, národních nebo mezinárodních, vždycky ty kořeny byly v jednotlivých státech. Tím se dostáváme Eh, ke konstatování, že teď, když jsme zahájili velice důležitý eh, projekt, na jehož konci by měl vzniknout Evropská, eh, Evropský orgán dohlížecí, tak současně s tím si myslím, že je velice důležité také posílit pravomoci vnitrostátních dohlížecích orgánů v oblasti jak dohledu, tak regulace. Eh, musíme skutečně zajistit to, že tyto místní regulátoři a dohlížecí orgány jsou dostatečně vybaveny pravomocemi, protože eh, pokud nebudou mít dostatečné pravomoci, tak to povede k národním nebo vnitrostátním problémům, přeshraničním problémům a mezinárodním, po případě i globálním problémům. Proto je velice důležité, abychom tyto věci řešili už na té lokální úrovni. Ehm, teď ještě rychle bych se chtěl eh, zmínit o tom, eh, jakým způsobem budeme tedy eh, uznávat ty systémové, méně systémové, více systémové instituce. Eh, nejde totiž pouze o systémové instituce, ale také, instim, eh, také systémové situace, eh, které mohou spustit takovouto krizi. V případě Northern roku to nebyla otázka systémové instituce, ale systémové situace. Čili pochopitelně ty, a dále je potřeba mít na paměti, že i ty takzvaně nesystémové instituce často mohou takovouto krizi způsobit. Já jsem slíbil, že budu reagovat velice rychle, ale Eh, rád bych eh, položil i několik otázek eh, ostatním panelistům. Vy jste hovořili o tom, že byste docela rádi viděli, kdyby došlo k likvidaci některých institucí, které jsou z systémového hlediska méně významné. Má otázka je tedy taková, jak by potom vypadala struktura evropského finančního trhu, kdyby tyto nesystémové součásti eh, kdyby tyto nesystémové instituce byly likvidovány, jestli by to eh, vedlo k nárůstu nebo naopak poklesu toho systémového rizika. Eh, když dovolíte, tak já bych odpověděl. Budu se snažit být stručný. Jednak co se týče eh, úřadu EBA, eh, musí eh, opravdu převzít hlavní roli v řešení těch nadnárodních, nadnárodních problémů. Máme různá kolegia, kde se zatím setkáváme. Já si myslím, že EBA musí opravdu nad tím vším převzít tu zaštiťující úlohu. K druhé otázce, tyto prostředky by měly sloužit jenom k tomu, nejenom o zajišťování vkladu. Já bych navrhl, abychom vytvořili fond, který bude schopen, nebo řeknu to ještě jinak, eh, mluvíme tady o eh, nadnárodních koncernech, což jsou eh, instituce, které spravují majetek ve výši třeba 60 miliard eur a nejsou, nespadnou do platební neschopnosti okamžitě. Čili ten náš fond tam je problém eh, se střednědobým eh, financováním těchto institucí. Eh, takže cílem je to mít dostatek aktiv ale mm, tady v té krizi nebyly soukromé struktury, které by byly ochotny poskytnout finanční prostředky a dodat tu střednědobou likviditu. Čili to byl hlavní problém. Já si myslím, že jde o to, aby evropské orgány Mm, nebo na evropské rovině, abychom měli eh, nějaký subjekt, který bude schopen řešit krizi na evropské rovině, krizi likvidity. Další otázka eh, se týkala toho, kdy mají tato místa zasahovat, tedy co jsou spouštěče krizí. Já si myslím, že tento orgán určitě bude mít dostatek eh, času eh, na to, aby se podíval na situaci, aby pochopil, v jaké situaci je trh, zdali došlo už ke ztrátě důvěry a pak musí zasáhnout, nežli se krize rozšíří. Eh, dalo by si, můžeme si představit určité konkrétně nadefinované spouštěče, ale myslím si, že je obtížné Eh, je vždycky rozpoznat. Eh, je zapotřebí mít určitý prostor pro posouzení. Eh, a začít by se mělo u největších koncernů. Evropa potřebuje opravdu silný nástroj na řešení krizí. V poslední krizi to bylo také tak, že velké koncerny museli zaplatit na to, že došlo ke ztrátě důvěru, důvěry v trh jako celek, že v Evropě nebylo jediné místo, které by bylo schopno jaksi garantovat, ručit za trhy, dát jim určitou nějakou eh, určitou garanci, čili musíme vytvořit takové místo, které by tuto úlohu mohlo převzít. Eh, musíme udělat rozhodně první krok. Děkuji. K té první otázce, národní versus evropské zájmy, myslím, že tady můžeme říci jasně, když se podíváme na případ Fortis, kde bylo v zájmu belgickému a nizozemskému dělat něco správného, tak tu nastal problém koordinace. A pokud chceme řádně e, řešit situaci přeshraničních skupin, je třeba to dělat na evropské úrovni. A proto si myslím, že mm, mm, nové, ten nový předseda úřadu, který bude mít e, ten mediační, tu mediační pravomoc, tak to bude představovat významný krok. A samozřejmě je možnost spolupracovat již eh, vlastně dopředu. A předseda bude mít možnost vlastně přijímat rozhodnutí, která budou mít větší váhu než rozhodnutí národního regulátora a bude nutné také rozhodovat velmi rychle. A na k vaší poslední otázce prosím, do krizové situace nezapojujte tři úřady. Pokud je to banka, tak by to měla bankovní instituce vést. Je třeba jednat skutečně rychle. Evropská centrální banka a EBA musí být v popředí a musí mít možnost jednat a nikoli vyčkávat. Co bychom měli udělat s pojištěním vkladu? Souhlasím s vámi my jsme se vlastně shodli na tom, že nesystémové části by měly ukončit činnost a prostředky získané by měly, zde by měly být prostředky použity na záchranu zbytku. Já myslím, že ne. Pokud jde o pojištění vkladů, tak použij to pro tento účel. A jak už jsem řekl, velkých bank si nebude dost prostředků. Takže vlastně vyprázdníte fond pojištění vkladu a ty prostředky prostě už nebudou. Je třeba zajistit ochranu drobných středatelů. Dívám se na sousedku. My to nakonec pro ty střadatele stejně budeme potřebovat. A je třeba to oddělit od vyrovnání a postupovat cestou sdělení břemene, ale nesměšovat to. Skutečně ponechat eh, fond pojištění vkladů pro vkladatele. Předkrizové nástroje právní režimy jsou velmi důležité. Vidím, že to chcete urychlit, abychom nečekali na nový rámec, ale některé země již eh, začínají s, se zvláštním rezim, režimem pro likvidaci. A většina zemí o tom uvažuje. Měli bychom využít té možnosti, kdy se tím všichni zabývají, abychom alespoň postupovali podobně v jednotlivých zemích, protože jinak vznikne 27 eh, režimů pro vyrovnání, které nebudou fungovat, když eh, dojde k úpadku přes, přeshraniční banky. Potřebujeme legislativu, ale prosím, postupujte podobně. Konečně je možné mít ty tři vrstvy. Buďte opatrní je velmi důležité, aby existovala vlastně jedna kuchařka, jedna, jeden soubor pravidel a také je třeba zajistit, kdo to bude vykonávat. Protože nakonec vlastně podle situace se určuje, kdy určitá přezranční banka představuje systémovou hrozbu nebo ne. Platí to pro velké skupiny a může to být i malá banka, v národním kontextu. Systém Evropské centrální banky a centrálních bank národních vlastně velmi dobrý. Tyto banky postupují společně, vykonávají stejnou činnost podle pravidel, která byla společně stanovena. Je třeba stanovit, kdo proto, kdo pro rozhodnutí, kdo bude co vykonávat, je důležitá důležitý aspekt efektivity. A je možné zasahovat na nižší úrovni, ale je třeba zajistit včasný zákrok. Děkuji. Já se domnívám, že toto jsou e, skutečně velice důležité otázky, které souvisejí e, s budoucím Eh, systémem eh, dohledu. Myslím si, že v této eh, fázi všichni víme, že finanční stabilitu můžeme dosáhnout na úrovni Evropské unie, na úrovni vnitrostátní i mezinárodní. Naše zájmy by se tady měly spojovat. Eh, otázka je, eh, jak velké státy, které v zásadě si eh, jdou za svými zájmy, by měly přistupovat k menším státům, které by neměly být nevyhodněny. Proto budeme potřebovat konkrétní opatření, ale nakonec chceme dosáhnout finanční stabilitu a zajistit ochranu spotřebitelů na úrovni jak vnitrostátní, tak na mezinárodní. Myslím si, že tyto zájmy by se měly k sobě vzájemně přibližovat. Eh, myslím si, že ten garanční systém by měl eh, eh, vyplácet třeba malým a středně velkým podnikům, bankám, ale nemělo by se to týkat těch velkých přeshraničních bank. Já si nemyslím, že by ten to systém měl zachraňovat nějaké velké přeshraniční banky tady je potřeba se podívat na to, jestli neexistuje další možnost. Co se týče těch spouštěčů, to je věc mimořádně obtížná, ale je to věc, které je potřeba věnovat pozornost, protože pokud eh, chceme skutečně mít možnost včasného zásahu, potom musíme mít společně přijatá pravidla a to nejen pravidla kvalitativní, ale i kvantitativní. Pochopitelně kapitál je součástí této věci. Jestliže se podíváme například na kapitálové poměry a tak dále, tak tam je to trošičku eh, složitější záležitost, ale myslím si, že bychom měli provádět velice zásadní eh, hodnocení dopadu. dopadu. Měli bychom se podívat na to, jaké jsou signály, které bychom mohli použít za Eh, měřítko těch spouštěčů. Co se týče těch vrstevných systémů, ať už bude struktura jakákoliv, musí zajistit finanční stabilitu, musí být sám stabilní a musí také vzít eh, v úvahu určitou rozmanitost eh, současného bankovního systému v Evropě. Hovoříme sice o finanční stabilitě, ale měli bychom si uvědomit, že existují určité skupiny banek, bank, bank které eh, jsou inherentně eh, vázány například na eh, místní situaci a tak dále, takže bychom neměli mít systém, který nějakým způsobem bude překážkou pro rozvoj těchto věcí na úrovni vnitrostátní. Myslím si, že tento vícevrstevný systém je možná krok správným směrem. Eh, co se týče toho fondu, eh, eh, řešení potom takovýto fond, pokud bude, tak ten musí mít opět dohled ze strany Evropského dohodícího orgánu. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že teď ehm, dám slovo stínovým zpravodajům. Nevím, jestli někdo již požádal o slovo. Ano, ano, teď, teď paní Hübnerová, která požádala první. Děkuji. Děkuji. Obě moje otázky, eh, myslím si, že směřují eh, na pana eh, Schönmakera. Já si myslím, že ten fond pro řešení krizí by se zničil, protože žádný takový fond by nedokázal vyřešit krizi v obrovských bankách. Takovéto řešení akceptoval byste ho, kdyby bylo pouze pro malé banky? jaká by potom byla hranice, kde by potom byla hranice. A pak se ptám, jaký je váš názor na ta schémata posuzování rizik, jaké by e, mohlo být Eh, definitivní řešení této otázky. A potom eh, se ptám eh, plány na, na plány na living wills, tedy na, na jakési rozumné ukončení činnosti těch institutů. Tohle by se mohlo týkat i přeshraničních bank a ten přeshraniční prvek je právě to, co je pro nás v tomto kontextu velmi důležité. A já se ptám, jaký je váš názor na specifické otázky přeshraniční povahy této problematiky, zejména v době, kdy eh, instituce eh, mají hm, participovat eh, a možná ještě eh, do, v eh, problémech přeshraničních bank. A ještě moje otázka. Eh, vnímáte potřebu evropského regulačního rámce a sdílení břemen v této mm, problematice? Děkujeme. Ještě nám zbývá čtvrt hodinky, takže si vyslechneme nejprve všechny otázky. Eh, teď má slovo Oli Smith a potom Kay, která, chtěla, eh, která se hlásila o slovo, potom Sven, pan Portas tu není, potom Jose Manuel a Edward. To jsou, myslím, všichni, které mám na seznamu řečníků. Ole, prosím. Děkuji. Helpful. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. To všechno bylo velice užitečné. Eh, myslím si, že všichni si uvědomujeme, že existuje určitá rovnováha mezi tou celkovou stabilitou a um, zabezpečením jako eh, investor, jako spotřebitel, jako brzy důchodce. Chci, abych měl zajištěnou určitou návratnost svých um, vkladů. Uh, Eh, já se nedomývám, že ta 100% stabilita eh, ovlivní tento, tuto návratnost mých eh, vkladů. Myslíte si, že všechny ty různé směrnice a ostatní věci, že ty ovlivní tu existující rovnováhu, že budeme mít tolik direktiv, že nakonec bude problém zajistit likviditu a nebude existovat ani trh, jestliže to bude pokračovat takhle. Myslíte si skutečně, že je dobrý nápad zakázat některý finanční eh, produkt? Eh, některé banky v Evropě se snaží šetřit a, a často se jim vytýká, že eh, to dělají ze spekulačních důvodů. Eh, existují eh, některé produkty, které, o kterých se hovoří, že by se měly zakázat. Myslíte si, že to je až tak dobrý nápad? Myslíte si, že je užitečné zakazovat některé produkty, které naopak mohou být využívány některými bankami eh, v této fázi? Ten fond, který se navrhuje, studoval někdo to, do jaké míry by takovýto fond mohl být efektivní. Již v 90. letech proběhlo několik krizí. My ve Švédsku jsme se s nimi víceméně vypořádali a Myslíme si, protože máme podobný fond, že by to mohl být eh, eh, určitý nástroj, nebo myslíte si, že, jak říká pan Šermakl, že takovýto fond je příliš malý, nebo že nemá dostatečné možnosti? Děkuji, děkuji. Eh, Děkuji vám za všechno, co jste řekli. Myslím si, že také velice užitečně jste se na to dívali z různých pohledů. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že ty přeshraniční instituce jsou velice důležité pro to, abychom měli skutečně jeden společný trh. Eh, dále je pochopitelně důležité, aby spotřebitelé byli ochráněni a to ve všech členských státech. Myslím si, že jakákoliv konvergence v oblasti systému garancí by eh, měla být Eh, vítána. Eh, také by bylo dobré, kdybychom měli ty, ta celá přesně stanovená pravidla, která jsou také prosazována ve všech členských státech. Myslím si, že to všechno nám dává poměrně eh, pevný základ pro další diskuse, ale přesto bych se chtěla zeptat, proč se domníváte, že memorandum porozumění by nemělo být dostatečným eh, nástrojem eh, u těch eh, přeshraničních institucí. Podle mého názoru tyto, tato memoranda jsou velice důležitá, velice zásadní smluvní dohody. Ehm, co se týče těch dohlížecích orgánů, tady si myslím, že by to mělo vycházet z těch stávajících orgánů a měli bychom využívat těch skutečně nejzkušenějších eh, členů dohlížecích orgánů v jednotlivých státech. Ehm, kromě toho bychom také se měli podat na to, jakým způsobem se jednotlivé členské státy angažují v jednotlivých ehm, institucích. Myslím si, že zase těchto institucí není tolik, které by byly systémově důležité eh, z hlediska přeshraničního. Neměli by všichni regulátoři vlastně se chovat eh, podle určitých pravidel. Děkuji. I have a question. Mám otázku týkající se vztahu mezi um, možným systémem pojištění vkladů v Evropě a funkčními místními systémy, jaký bude vztah mezi nimi, zejména co se týče systémů, které se týkají pouze eh, místních nebo národních bank. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo voy a hacer una, un, unas preguntas muy, muy concretas. Děkuji. Eh, já mám několik specifických otázek. V tuto chvíli diskutujeme o finančním dohledu a o architektuře eh, finančního dohledu v Evropě. A já bych se rád zeptal, eh, jak to bude vypadat s odpovědností, nebo bych rád mluvil o odpovědnosti takovéhoto nového evropského úřadu. My Potřebujeme instituce, které jsou aktivní celoevropsky. Eh, máme Mezinárodní eh, fórum stability, Mezinárodní měnový fond eh, a potřebujeme úřad, který nebude fungovat byrokraticky, ale který současně bude přihlížet k, ke zkušenostem národních dohledových úřadů. Pokud Eh, bychom eh, delegovali tyto kompetence na národní úřady, eh, museli bychom jim udělovat pokyny. Také bychom mohli vytvořit fond, který by odpovídal strategii do roku 2020 a instituce by potom museli vyrovnávat určité výdaje nebo hradit určité výdaje. Uh, Čili na jedné straně bychom měli e, zajištění vkladů a na druhé straně by šlo o záchranu systémových prvků, které pokud by nebyly zachráněny, by mohly e, vést ke kolapsu celého systému. Pokud e, by toto nestačilo, tak bychom mohli vytvořit další podmínky. Čili jenom pokud by to bylo nutné, pak by eh, se sáhlo k prostředkům eh, daňových poplatníků eh, samozřejmě na základě mezinárodních úmluv. Určitě by bylo lepší zasahovat již předem, dohodnout se předem na určitých podmínkách, nežli se nám to celé vymkne z kontroly a zasahovali bychom těsně před zhroucením celého systému. Současně musíme myslet na to, že Eh, tady vždycky budou jedni, kteří jaksi ručí za chyby druhých, eh, protože eh, systémem řízení rizik se tohleto nepodaří nikdy podchytit dokonale. Já vás teď budu muset opustit, protože jdu zahajovat výstavu. Rád bych se zeptal profesora Shenmakera. Vy jste mluvil eh, o určitých bankách a ptám se, eh, jestli existují určité strukturální přístupy k investičním bankách. Eh, vy jste mluvil o těch takzvaných posledních vůlích. A e, tady, to řešení by bylo e, jaksi určitým částečným řešením, které by zachránilo jenom část banky. Já bych raději mluvit o systémových rizicích e, a nikoliv o systémových institucích, protože systémová instituce jako globální multilaterální koncept to je vlastně eh, to bychom pak potřebovali globální multilaterální definici. Eh, mluvíme o restrukturalizaci v rámci zvládání krizí, ale v podstatě eh, jde o umstrukturalizaci, restrukturalizaci, která by umožnila to, aby různé kompetence Eh, byly určitým způsobem združovány. Eh, existují tady různé povinnosti, různé kompetence eh, pro různé jaksi podřaz, podřízené prvky krizí a toto by se mělo každopádně přesně rozlišovat, pokud chcete mít fond pro restrukturalizaci nebo restrukturalizovaný fond, fond na úrovni společenství, to jsou různé roviny, které musíme rozlišovat. My tady mluvíme o restrukturalizaci, ale nakonec otázka zní, kdo za to zaplatí. A musíme zcela jasně říci, že finanční systém by měl nést své vlastní náklady. E, jestliže má veřejný sektor platit finančnímu sektoru eh, nějaké částky, pak by tady měla být možnost, aby tyto peníze získal zpět. A to je to, na co se musíme zaměřit už v této fázi. Čili jakákoliv pomoc by měla být později zase zpět eh, placena. Ale e, nakonec to, e, já se omlouvám, e, zbývá vám každému jenom pár minut na odpovědi na položené otázky. Já bych chtěla připomenout členům parlamentu, poslancům, že dnes odpoledne budeme mít národní parlamenty, takže vás prosím všechny, abyste si odnesli papíry a všechno, protože na vašich místech budou odpoledne sedět zástupci národních um, parlamentů. Já bych eh, eh, ráda reagovala na to, co jste řekli. Já si nemyslím, že by existoval nějaký režim, který zkrátka bude mít nulovou možnost neúspěchu. Ať už budeme mít jakékoliv množství eh, směrnic, ať už budeme mít cokoliv, co by se pokusil o 100% stabilitu, to nikdy se nepovede. Myslím si, že je skutečně potřeba se zaměřit na snižování eh, eh, rizik, která by měla vést také k většímu růstu. Měli bychom eh, se pokusit hlavně se soustředovat na ty oblasti, kde je akumulace rizik, ať už protože tam existují ta takzvaná toxická Ehm, eh, toxické produkty a tak eh, dále. A proto si myslím, že právě tady eh, bychom měli vědět, že určité signály okamžitě vyžadují pozornost regulátorů, kterým se tedy budou věnovat. Možná, že dočasný zákaz třeba by mohl být dobrým řešením. Já jsem proti zákazu produktů, protože si myslím, že to je kontraproduktivní, neumožňuje to trhu aby eh, sám si profiltrovat, co je dobré a co je špatné, ale tento dočasný zákaz možná by nebyl špatný nápad. Ten eh, fond ehm, eh, na řešení krizí a otázka, kdo za to ponese náklady, to pochopitelně je důležitá věc, pokud tyto náklady by ehm, na sobě nesl finanční sektor, tak potom nakonec to bude ten konečný uživatel, který to fakticky zaplatí. Jinými slovy, přesouváme toto až na konečného uživatele, protože ten bude platit více za služby a tak dále. Možná, že to tak není vždycky, ale byli jsme svědky toho, že po krizi některé produkty zkrátka podražily. E, opět je potřeba hledat e, určité řešení někde e, mezi jednotlivými institucemi a státem. Eh, takovéto eh, eh, řešení by znamenalo, že riziko je rozděleno mezi vlastní odvětví finanční a bankovní a státy. Thank you. Děkuji. První otázka se týkala fondu pro vyrovnání, protože příliš malý pro velké banky. Měli bychom mít tedy speciální fond pro malé banky. Pro malé banky, pokud nejsou systémové, tak nepotřebujete záchranný prostředek. Takže pro, je potřeba posílit disciplinu trhu, protože je třeba při úpadku malé banky mít možnost vyplatit vkladatele. A proto je třeba mít tedy systém pojištění vkladu, to je první priorita. A po krizi je politicky atraktivní požadovat takový fond, do kterého by všichni přispívali. Domnívám se, že krizový management je vládní úkol a proto také existuje státní rozpočet.